Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to the... Dobré odpoledne, vítám vás na odpoledním zasedání výboru IMCO. Čekají nás dvě velice zajímavé prezentace hned z počátku a ta první se týká návrhu komise o přístupu k základnímu platebnímu účtu. Asi víte, že předseda parlamentu eh, předal tento dokument našemu výboru pro přeskoumání, ale my nejsme jediným výborem, který se mu bude věnovat a teď o tom hovoříme. Pro nás je to ale eh, důležitá příležitost, jak vlastně běžně pracovat ve výboru a také vyzvat Evropskou komisi, aby prezentovala svou zprávu na toto téma, jakým způsobem se k tématu Eh, postavili v zásadě skrz hodnocení dopadů. Tak postupujeme běžně a pro nás, kteří jsme byli v Krakově na fóru o jednotném trhu, eh, bylo toto téma přístupu k základním bankovním účtům velice eh, zajímavé, protože otevírání účtu je pro spotřebitele stále ještě složité, nevyznají se na finančních trzích a toto je 20 hlavních starostí, které znepokojují spotřebitele na vnitřním trhu. Ty jsou tedy pro občany velmi důležité a myslím, že my máme velké zkušenosti a můžeme se k tomuto tématu erudovaně postavit. My tedy dnes odpoledne eh, vyzveme pana Filipele, eh, zástupce eh, ředitele eh, jednotky na DG Markt, eh, aby přednesl prezentaci, to máme na obrazovce. A spravodajkou pro tento návrh je paní Evelyn Gebhardt za náš výbor a máme tady také stínového zpravodaje Hanse Petra Majera a další, paní Salvini. A kdokoliv další se bude chtít zúčastnit může, budeme mít mnoho příležitostí k debatě, takže paní Kebhartová budete chtít eh, pronést několik úvodních poznámek, anebo až po prezentaci komise. Čemu dáte přednost? Úvodem? Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jak jste to právě řekl, že to navíc důležité téma. A že v dnešní době v globálním světě, ve kterém žijeme, samozřejmě je důležité, aby existovaly, nutně existovaly různé přístupy k různým službám, protože pokud člověk nemá přístup k určitým službám, tak není plnohodnotným člověkem nebo není za takového to člověka považován. A proto je právě přístup k platebnímu účtu, bankovnímu účtu velice důležitý. Něco takového může postihnout, to tedy, že nemají přístup eh, celou řadu různých lidí. Nejsou to pouze lidé, kteří mají problémy s penězi, protože málo vydělávají o ty jde samozřejmě v přední řadě a i ti mají právo nebýt diskriminován. Ale týká se to i dalších lidí. Včera na fóru, na fóru pro jednotný vnitřní trh v Krakově, eh, tedy bylo to předevčírem, opravdu se řečnice do, eh, dopoledne, a tam eh, byl nadnesen příklad, kdy například mladá žena se odebere do zahraničí za účelem studia, a ráda by si pronajala byt. A je jí řečeno, ano, můžete si ten byt pronajmout, ale pouze v případě, že nám udáte číslo vašeho bankovního konta. Pak se žena obrátí na banku, ale banka jí řekne, není to možné otevřít konto, otevřít účet, pokud nemáte v naší zemi pevné bydliště. A takovéto eh, problémy vedou k tomu, že takováto žena potom nemá vůbec žádný přístup ke státu, kde by chtěla studovat. A to jsou přesně věci, kterým se musíme věnovat a které musíme změnit. Jako Evropský parlament jsme vždy požadovali, aby existoval přístup k základnímu letevnímu účtu pro všechny a pan komisař Barnier nám rovněž přislíbil i v rámci diskuzí o jednotném vnitřním trhu a aktu pro jednotný vnitřní trh. Přislíbí nám tedy, že toto bude jedna z jeho priorit. Nyní jsme tedy viděli návrhy, které předložila Evropská komise. A musím říci, že mě to zklamalo. Zklamalo mě to, protože je to pouze takzvané doporučení a nejedná se o návrh směrnice. A myslím si, že Toto je jedna z věcí, kterou budeme muset ještě s komisí prodiskutovat. Přijít se sdělením či doporučením, doporučit členským státům, aby ne to učinili. Dobře víme, jak takovéto postupy končí. Nakonec se nic nezmění. Dobře víme, jaké potíže máme již s tím, prosazovat a implementovat platné právo v členských státech a pokud se jedná pouze o doporučení, není to žádná platná legislativa, která vstoupila v platnost, tak je ještě mnohem obtížnější něco takového prosazovat. A na to bychom se měli v našich diskuzích zaměřit. Rovněž bychom měli diskutovat o tom, za jakých podmínek chceme poskytnout přístup k platebnímu účtu v bance. Protože zde existují samozřejmě i zájmy bank, které musíme rovněž zohlednit. Banky mohou mít například strach, že přijdou o své peněžní prostředky. Ale i zde si myslím existují možnosti, jak to vyřešit. Například se musíme podívat na to, jakým způsobem eh, pak bude vypadat odpovídající platební karta, jaká práva se k ní budou pojit, abychom to opravdu vše správně dořešili. Takže musíme se podívat eh, na celou řadu věcí, které jsou důležité, ale které je třeba upravit a dořešit. A jak již bylo řečeno na začátku, je důležité, abychom občanům dali možnost ve vysoce technizovaném světě, ve kterém nyní žijeme, abychom jim dali možnost se i v takovémto světě orientovat a dokázat něm dobře žít. A k tomu patří podle mého názoru i podstatně, v poslední době v podstatě univerzální právo na přístup k bankovnímu účtu, tak aby opravdu občané mohli využívat služeb, které se pojí s takovýmto bankovním účtem. Děkuji. Děkuji za velice dobrý úvod. A nyní si vyslechneme komisi, která nám představí analýzu do, hodnocení a doporučení, jak toto téma řešit. Mm, Takže pan Paleán má slovo a slajdy si pustíme. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Gebhardt, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji za příležitost vám představit naše hodnocení dopadu eh, mm, spolu s doporučením komise o přístupu k těm základním platebním účtům. Za prvé, eh, Jaký je rozsah tohoto problému? Je to malé písmo, já se omlouvám. Jak řekla paní Gebhardt, ano, přístup eh, k účtu v bance je eh, zásadní věc, aby někdo se mohl plně, plnohodnotně zapojit do hospodářského společenského života, jinak není plnohodnotným členem společnosti. A já se vás ptám, co byste udělali, kdyby vám někdo eh, zabavil bankovní účet. Já nevím, co bych dělal, hm, nevím asi hm, eh, protože eh, já ani hotovost vlastně bez banky si neobstarám, eh, jenom z bankomatu. Asi 7% ale dospělé populace v EU, tedy asi 30 milionů lidí, nemá bankovní účet. Potíž je udělat si rozdíl mezi těmi, kteří nemají účet, protože si myslí, že ho nepotřebují, a těmi, kteří by chtěli mít, ale nemohou nemohou ho mít, ani se třeba někdy neopováží o něj požádat. Víme, že je zde určitá zranitelná kategorie lidí, lidé bez práce nebo samoživitelky eh, třeba podobně, tak eh, ti většinou eh, ten účet nemají než, více než jiní. Jak řekla paní Gebhardt, je zde další část obyvatel, která chce využít základní svobodu podle smlouvy, a to je e, cestovat a etablovat se v jiném členském státě. A tam mají často problém si opatřit bankovní účet, třeba studenti, nebo důchodci, nebo sezónní pracovníci. E, situace je e, velice rozličná Eh, na základě statistik, které máme k dispozici, a jejich málo, tak v průměru 91% dospělé populace ve staré 12 má bankovní účet, ve, pardon, ve nové 12 má bankovní účet ve srovnání s 97% ve, ve staré 15. A e, potom je zde specifický případ Bulharska Rumunska, který snižuje tu hodnotu v těch nových členských státech, e, protože tam ta bankovní infrastruktura je málo rozvinutá a tam je to asi 50 lidí. Je však zajímavé, že možná ta situace eh, v Bulharsku, v Rumunsku je méně kritická pro ty lidi, kteří nemají bankovní účet, než třeba eh, ve Francii, hm, protože eh, Rumunsko, Bulharsko, hm, tam v podstatě se hodně používá hotovost, takže to nikoho nějak nevyčlenuje ze společnosti a ne, to v ostatních státech, v některých jiných státech je téměř nemožné žít bez účtu. A hlavní problém je nedostatek údajů, které máme, abychom mohli ten problém vyhodnotit. Avšak, když jsme prováděli veřejné připomínkové řízení, konzultace a studie, tak všechny nám eh, poukazují na to, že ten problém existuje. Když se ptáme bank, tak samozřejmě nevládní organizace, které zastupují občanskou společnost a spotřebitele, tak mají za to, že to je problém, stejně jako státní veřejná zpráva ve členských státech říká, že to je problém, ale co se neví, je eh, velikost, rozsah problému a nemáme dostatečné podklady i mm, řada e, členských států zdůrazňovala, že je třeba do systému zavést větší flexibilitu. Jaké jsou důvody pro malý přístup k bankovním účtům? E, jednak na straně poptávky, tedy klientů, tam je problém. Možná je to otázka psychologická nebo otázka chování jejich přístupu. E, určitá část společnosti si mm, Eh, eh, myslí, že eh, na to nemají psychicky a bojí se požádat o otevření účtu, nebo třeba je tam velká nedůvěra v banky. A teď především hm, vzhledem ke stávajícímu stavu to není překvapivé. A nebo Potom je to otázka kontroly eh, rozpočtu domácnosti. Lidé, kteří mají nízký příjem, tak říkají, že je snaží mít pod kontrolou výdaje, eh, když eh, ty peníze máte v hotovosti v peněžence a ne, že si potom ex post pročtete bankovní výpisy. Potom je to i osvěta, finanční osvěta, hm, která někdy je velice nízká. U některých osob na to máme studie OECD. Také i Jenomže lidé třeba si neuvědomují, jaké výhody vyplývají z bankovních služeb, třeba e, nižší náklady na transakci, když budou používat elektronické bankovnictví a do určité míry, že i internetovské bankovnictví, tedy po internetu, že je, je eh, výhodné, i, i když eh, je to je spojeno s otázkou přístupu k počítači, k internetu. A potom tedy jeden z faktorů jsou ty náklady na účet. Pokud jde o tu druhou stránku, nabídky, jak, jako například Rumunsko, jak jsem zmínil, je to otázka eh, rozvinutého bankovnictví. Je tam nedostatek poboček bankovních, i když dnes by se to eh, kompenzovalo elektronickým bankovnictvím. A potom, co je důležitější, je to, omezená dostupnost základních produktů bankovních, eh, které eh, mohou uspokojit ty základní potřeby. Když jste student, tak nemusíte mít strukturované fondy, jenom chcete bankovní účet, abyste mohli platit nájem. A i potom poplatky ceny, to může být také problém, překážka. A kromě toho je zde celá řada předpokladů, eh, podmínek pro otevření účtu jako právní předpoklady. Musíte mít adresu v tom státě, kde chcete si otevřít eh, účet eh, a eh, potom je tam ten boj proti praní špinavých peněz, takže si vás musí prověřit. A nebo jsou to různé praktiky bank. Třeba banky nechtějí otevřít účet někomu, kdo ještě nemá tedy Mm, bydliště u nich, eh, protože třeba co když eh, eh, půjde do mínusu a potom někam zmizí do jiné země, potom je to pro banku, to znamená další náklady navíc na mm, ten dluh, anebo další komerční důvody spojené se ziskovostí. Třeba u lidí s nižším příjmem, tak ty banky nechtějí prodávat své produkty se ztrátou. Rovněž je zde riziko, tedy přečerpání účtu. Eh, mm, potom jde i o asymetrii informací, jak tomu říkáme. Banky mm, eh, eh, radši tedy jednají s osobami, které mají glossy brochures that be addressed to them. Bohatými lidmi. Uh, těmi chudými, protože vidí, že ti bohatší budou moci pokryt případné náklady. A povšimli jsme si, že některé z těchto bank, i když eh, a když měli odvahu eh, tedy obchodovat s některou eh, částí společnosti, tak eh, nakonec na tom vydělali. Třeba i zjistili, že mohou vydělat na těch lidech, kteří mají nižší příjmy a potom, jak ta, osoba, jak ta populace stárne, tak oni si je vychovávají ty banky a nabízejí jim další a další služby, jako depozitní účty a podobně. To jsou hlavní důvody tedy a jaké jsou důsledky nedostatečného přístupu pro spotřebitele. Je problém k, eh, k elektronickému vnitřnímu trhu, takže mm, pokud eh, nemáte tedy eh, bankovní účet, tak asi těžko si něco koupíte přes internet. A jsou zde Eh, různé firmy, které dávají dohromady ty eh, různé eh, služby a produkty a na to se přes internet nabízejí ty slevové vouchery, což je může být velice výhodné a mm, potom jsou to vyšší náklady na transakce. Vlastně to je další důsledek, to je realita a potom možná stigmatizace určité části obyvatel, kteří se cítí vyloučeni ze společnosti, protože nemají účet a potom je to přeshraniční pohyb osob. To je další důsledek, negativní důsledek pro mobilitu. A pokud jste student, třeba chcete studovat v zahraničí, na univerzitě, na stáž, tak můžete odjet, ale budete tam třeba mít problém s otevřením účtu a to může poškodit i vaše imič. protože e, v Evropě bez hranice můžete e, se volně pohybovat a měli byste mít i přístup ke službám, ale ono tomu tak není. A teď pro banky, pro průmysl. Tady nejde jenom o banky, to je eh, Eh, vlastně eh, ztráta možností, příležitostí a ušlé zisky, protože eh, přijdou o obchodní vztahy s určitou částí společnosti. A to se netýká pouze bank, ale i dalších podniků, kteří jinak prodávají přes internet a tudíž nemohou si rozšířit tu zákaznickou základnu. A nebo třeba i ti dodavatele energií a podobně, tak také tedy vlastně přijdou o tu možnost, aby jim lidé platili Eh, faktury přes internet a budou muset platit hotovost, hotovostně, což znamená, že ty dodavatele těch energií budou muset někde mít nějaké přepážky, mm, nějaké pobočky, kde budou brát hotovost a pro státní veřejnou zprávu. Také to jsou vyšší náklady eh, eh, spojené s transakcemi třeba pro výplatu dávek. Ve Spojeném království například tam se E, e, tam průmysl tedy tlačil na to, aby lidé měli tyto účty. Proč? Protože e, jim šlo o snížení nákladů spojených s výplatou důchodu. To jsou tedy ty ušlé příležitosti a zisky. A proto jsme si mysleli, že bychom měli jednat. A náš cíl, náš cíl my hodně mluvíme o lidech s nízkým příjmem, ale jak řekla paní Gebhardt, to se týká i jiných. Celé škály možných klientů, kteří se ocitli v nějaké mimořádné situaci. A co chceme e, zajistit díky tomuto doporučení, je pr- propagovat plnohodnotnou účast všech evropských občanů na vnitřním trhu a jak? tím, že zajistíme dostatečnou adekvátní nabídku bankovních služeb a e, že ty podmínky pro otevření účtu budou inkluzivní, budou zahrnovat všechny, tak aby ten, kdo nemá účet, si ho mohl otevřít. Žádné tedy podmínky jako vyše příjmu, jako majetkové poměry žadatele a podobně, nebo e, bonita klienta, či uh, Eh, status. Jde o to tímto také propagovat finanční a sociální inkluzi a zlepšit i přístup k bankovním a platebním účtům, aby lidé mohli více využívat elektronickou cestu pro platby pro celé EU. Proč ale je třeba jednat na evropské úrovni? Eh, co? Proč potřebujeme jednat na evropské úrovni? To je z toho důvodu, že většina členských států neřešila nebo neřeší tento problém na národní úrovni a ti, kteří ano, je jich tam asi jedenáct, jak vidíte, tak eh, ti to řešili třeba Belgie, Francie legislativně, Spojené království, Nizozemsko, eh, apelovali na průmysl, na banky, aby měli etické kodexy, aby to tam dali do svých kodexů, včetně e, v Německa, tam tomu je také. A víme, že ve e, třech státech, kde existuje ten kodex, tak asi před rokem začali zvažovat možnost přijmout e, zákonné normy. V Nizozemsku, pokud se nemilím, teď se to projednává i v parlamentu v Dánsko, Švédsko, Finsko a skandinávské země, tam panují obecné principy. Eh, eh, takové univerzální právo eh, na účet. A i když tyto členské státy přijaly určité kroky, tak s výjimkou Finska neexistuje žádný rámec pro přeshraniční přístup k účtům. Máme za to, že to je eh, něco, co eh, není dobré pro plnohodnotné fungování vnitřního trhu a přeshraniční mobilitu. Máme za to, že pokud budeme nečinní, tak situace se asi nezmění pokud, a znamená to, že nevyšleme žádný politický signál a banky s tím nic neudělají a samozřejmě dopady finanční krize a e, škrty v nákladech, tak víme, že to jsou další e, překážky, které znamenají, že je třeba to řešit z národní úrovně. Samozřejmě, e, průmysl je k tomu laxní, protože takové opatření eh, garantující přístup k bankovnímu účtu by eh, mělo tedy dopady na jejich distribuci a mm, samozřejmě eh, Víme, že máme zatím málo podkladů a údajů, statistik a proto jsme přijali tuto, toto hodnocení dopadu a snažíme se proporcionálně nějak přiměřeně ten problém řešit na, eh, v závislosti na eh, ceně za bankovní účet a v zásadě zdali klienti využívají eh, účty, tak asi to vypadá tak, že to nebude znamenat žádné ztráty pro banky a nebo nějakou ztrátu, leda, že by byl mechanismus, jakým je kompenzovat naše hypotéza, jak vidíte, eh, eh, pokud vezmeme mm, průměrné náklady na bankovní účet, to jsme vypočítali, my jsme spočítali 55 euro, eh, to je na ty náklady, si myslíme, znamená to čistý zisk pro banku a plus, mm, takže to znamená, že na tom vydělají všichni marginálně tedy i banka na tom viděla, hodně na tom viděla i spotřebitele a úspory se předpokládají 1 až 2 miliard a asi 25 milionů pro členské státy. A potom je ta nižší hypotéza, ta konzervativní, kde říkáme, že ty náklady jsou 13 euro. My jsme vzali ten příklad, konkrétní příklad z belgické zkušenosti, zde, kde základní účet je za cenu 13 euro ročně. A v tomto případě, kdyby se to aplikovalo všude v Evropě, tak bankovní průmysl eh, by eh, nesl náklady, tedy měl by ztrátu asi 400 500 milionů a samozřejmě spotřebitelé by na tom dost vydělali, téměř pětkrát více a dopad na členské státy by byl neutrální, poněvadž podle našeho předpokladu máme za to, mm, že by to neznamenalo eh, žádné kompenzace pro bankovní průmysl. Na základě toho jsme vyhotovili eh, eh, doporučení a tady vidíte, jakou alternativu jsme si zvolili. Je to doporučení, forma doporučení, protože podle nás je to flexibilní nástroj, nicméně nám to umožňuje vyslat jasný signál členským státům a rovněž eh, i to reaguje na eh, potřeby veřejnosti podle průzkumu, který jsme vedli v roce 2009-2010. Asi je to méně efektivní než směrnice, ale, jak řekl komisař Barnier v červenci, hm, když bylo přijato doporučení a když on konal tiskovku k tomu, pokud členské státy nebudou respektovat doporučení, tak v létě příštího roku komise zváží možnost přijít s legislativním návrhem. A teď ještě závěrem, co navrhujeme v tom doporučení. Velice jednoduchý produkt, jednoduché služby, základní platební účet, který vám, tedy spotřebitelům, umožní platit, ukládat si tam peníze, eh, vybírat si peníze, eh, včetně tedy elektronické platební karty, protože to je nezbytné v moderní společnosti. Nicméně jsme tam neplánovali žádné možnosti přečerpání účtu, žádný tedy overdraft, protože my chceme řešit jak problémy bank, které mají obavu z tohoto, hm, protože potom těžko mohou vymáhat ten dluh od těch hm, osob. A když někdo třeba bude chtět využít platební banku a vybírat si peníze a pokud by překročil tu částku na účtu, eh, tak mm, se to prověří, to znamená, pokud tam není dostatek peněz, tak se mu ta transakce nepovolí. A na druhé straně to bude i ochrana pro spotřebitele eh, před rizikem předlužení a před vyššími poplatky, které by ten dluh znamenal. Podmínky pro přístup, to jsem již říkal, mm, jakýkoliv spotřebitel eh, s bydlištěm v EU eh, bude mít přístup k tomuto eh, platebnímu účtu na žádost. Cílem je, jak usnadnit domácí přístup k bankovním účtům i přeshraniční přístup. Cenové podmínky velice důležitá věc pro banky hlavně. Doporučujeme, že buď to bude zdarma, protože to je praxe alespoň v jednom členském státě a nevíme, proč by se to mělo nějak měnit, a nebo za přiměřenou cenu pro spotřebitele. My jsme to nechali však otevřené, aby členské státy sami definovali ta kritéria posouzení toho, co je přiměřená rozumná cena. Myslíme si, že toto je velice flexibilní nástroj, vysílá signál a nyní uvidíme za devět měsíců, zdali ten náš signál bude vyslyšen a zdali členské státy budou konat a budou eh, respektovat doporučení komise. Děkuji. Well, thank you very much indeed for your, uh, very Děkuji vám za tuto souhrnou a užitečnou analýzu. Máme tady mnoho dokumentů a podložil jste výsledky průzkumu. To je dobré. Spravodajka e, je paní Gebhardt a potom tady máme pana Majera, pana Foxe, pan Schmidt tu není, pan Kreutzmann, paní Dion a paní Rýle za zelené. Takže debata, paní Gebhartová, na začátku nebo na konci, čemu dáte přednost? Eh, nejprve tedy stínový zpravodajové, Hans Petr Majer, otázky, připomínky ke komisi. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice vděčen za prezentaci komise a za to, že přistupuje k celému tématu rozumně. V zásadě se musíme podívat, jak vypadá vlastně dopad eh, náklady v učitku. to jsem ještě přesně nepochopil, možná byste to mohli ještě blíže vysvětlit. Globálně za to se jedná o důležité téma. Jsem přesvědčen o tom, že existuje mnohem více lidí, které potřebují základní platební auto, konto. Někteří účet mají, ale pouze proto, že jim za účet ručí například rodiče či manžel či manželka, ale v podstatě žádné vlastní základní, žádný vlastní základní účet nemají. Je to v podstatě jakýsi zapůjčený účet. Takže si myslím, že zde opravdu nutnost zavést jakési základní jakýsi základní jednotlivý účet, který bude velice jednoduše popsán a definován. Tam se nejedná o to přečerpávat účet či o úvěry. To jsme si vyslechli. Rovněž jsem stejného mývení jako paní zpravodajka, že doporučení nestačí. I často existují mnoha doporučení členským státům a Eh, členské státy potom říkají ano, u nás to funguje. Například banky tvrdí, že pokud někdo si přeje mít účet, tak ho neodmítají, ale realita vypadá jinak. Já znám mnoho lidí, kteří mají zkušenost s tím, že to nefunguje, i když to členské státy tvrdí, že to funguje. Takže si myslím, že doba pro doporučení je pryč a měli bychom si vyžádat od komise návrh legislativního opatření. Samakovi se uvádí číslo 30 milionů lidí. 30 milionů lidí potřebuje účet. To není možné zajistit pomocí doporučení. Já jsem v zásadě proti přílišné legislativě, ale v takovýchto věcech, které se opravdu přímo které se opravdu přímo týkají spotřebitele, potřebujeme jasnou, jednoduchou linii. A nyní uh, úsek čtyři, týká se to přiměřených náhladů. To je velice ožehavé téma. Měli jsme tam číslo 55 eur ročně, 13 eur ročně. V podstatě je tam ještě větší rozpětí ve skutečnosti mezi 0, eur euro ročně a někdy to může jít až do výše 200 eur ročně. Já jsem v zásadě proti tomu, aby se stanovovaly pevná čísla, ale v rámci platebních příkazů se nám podařilo to formulovat tak, že z technického hlediska je vnitřní trh. Eh, není to tedy zahraničí a proto poplatky, které se vybírají, nesmí být zahraniční poplatky. A myslím si, že právě v případu těchto pasivních účtů je to podobná situace. A poslední věc. Ten návrh je tedy doporučení, jsou tam jisté zásady, má tam být kontrola poskytování platebních služeb, stížnosti a tak dále. Mně se zdá, že je to spíše byrokracie než řešení. Pokud bychom měli jednoznačné řešení v tom smyslu, že každý má právo na to získat platební účet, tak bychom vůbec nemuseli potom nic kontrolovat. Já si myslím, že my jakožto zástupci lidu bychom se v rámci tohoto tématu měli sami sebe zeptat, zda je opravdu v zájmu občanů, abychom opravdu teď předkládali pouze doporučení, která nás nedovede ani o krok dále, podle mého mění, a zda by nebylo lepší poprosit komisi, aby opravdu přišla s legislativním návrhem. Poslední věc, vy jakožto předseda, minimálkome, velice za to děkuji jste sám řekl, že se k tomu pojí celá řada dalších témat. V Krakově jsme se k to dozvěděli. Například někdo má základní platební účet, ale nemůže dělat přeshraniční platební úhrady, protože to jeho konto nedovoluje. A v tomto případě mu to konto také tedy jaksi mnoho neslouží. A proto si myslím, že bychom to tedy neměli formulovat až takto obecně a měla by tam být konkrétní doporučení a konkrétní postupy. Děkuji. Pan Fox. Uh, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Pele, za vaši prezentaci, za komisi. Ta byla zajímavá. To je téma, nad kterým se moje skupina bude muset zamyslet, než dospějeme k nějakému závěru. Když jsem eh, slyšel paní Gebhartovou úvodem, tak jsem s ní souhlasil. Je zvláštní, že by někdo mohl v této moderní době žít bez bankovního účtu jenom z hotovostí. A zdá se, že 7% našich občanů eh, takhle opravdu žije. Ve Spojeném království máme etický kodex a to znamená, že banky poskytují základní platební účty občanům. Já eh, se domnívám, že hlavní motivací eh, u nás bylo to, že eh, ministerstvo financí chce šetřit na výplatách dávek. Sice to vyzdobila řečmi o sociální inkluzi, ale myslím, že především jim šlo o peníze. Eh, ten snímek 6 pana Pelého. Tam se eh, mluví o potřebě, aby Evropská unie jednala. A já mám pocit, pane Pele, že tady byste to měl zdůvodnit o něco více. A to proto, že vy tam hovoříte o nedostatečném fungování vnitřního trhu a zbytečné překážce přeshraniční mobilitě. Nevím, jestli si komise toto eh, uvědomuje, ale existují předplacené úvěrové karty a to poměrně dlouho. Lidé, o nichž hovoříte, těch 7%, kteří nemají bankovní účty, 7% lidí, kteří raději užívají hotovost, ti mohou úplně klidně používat platby po internetu pomocí předplacených úvěrových karet. Takže trh už tady za vás tento problém vyřešil. A také uvádíte, že to, že člověk nemá základní platební účet, že tedy to představuje překážku přeshraniční mobilitě. Nevím, jestli je to opravdu tak. Domnívám se, že převážná většina lidí, kteří chodí za prací přes hranice, už mají své záležitosti vyřešeny a mají vyřešeny i problémy s adresou a bankovním účtem. Uvědomuji si, že může být menší počet lidí, kteří třeba hledají práci, ale myslím, že jich je opravdu jenom hrozně maličko. Není to tak, že by to lidé čekali, až se jim něco tady poskytne. Takže souhlasím s paní Kebhartovou, že toto skutečně problém je, ale kladu si otázku, jestli je to skutečně problém takové velikosti, že by tady byla zapotřebí akce ze strany celé Evropské unie, aby se ten problém vyřešil. Možná, že by bylo lepší, aby každý členský stát si tu věc vyřešil sám, tak jako jsme to udělali my u nás pomocí etického kodexu. Možná, že také, když se zamyslíte halouběji, že zjistíte, že ten problém se sám od sebe už také řešil. Takže, jak říkám, Myslím, že moje frakce se k tomuto tématu ještě nestačila úplně rozhodnout. Vaše prezentace byla sice zajímavá, ale chci jenom varovat, že často na komisi a často také na tomto parlamentu si povšimneme jaké, jakému, jakéhosi problému a reagujeme na to tak, že se něco s tím musí dělat. Něčeho jsme si všimli a něco chceme dělat. Často to skončí tak, že způsobíme mnohem víc problémů, mnohem víc byrokracie a, a, a navýšíme zbytečně náklady. Takže to je takové jenom slovo závěrem jako varování, abychom postupovali obezřetně. Děkuji vám, pane Foxy, právě proto hovoříme o hodnocení dopadů, abychom to všechno mohli e, proskoumat, než se rozhodneme. Pan Dion a potom ostatní a potom také pan Kreitzmann, kdokoliv ostatní, to pan Diont. Voorzitter, ja, ik, ik geloof dat ik precies het tegenovergestelde... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že budu zastávat přesně opak toho, co právě řekl pan Fox. Vždyť nakonec je to i pozitivní věc, když se ne vždy na všem shodneme. Já si myslím, že je extrémně důležité, aby komise, aby Evropské společenství na tomto poli učinilo něco konkrétního, aby konkrétně něco udělalo pro občany na okraji společnosti. A to jsou jistě eh, lidé, těch 7%, kteří nemají žádný přístup k základnímu účtu. Naše kritika finanční zprávy právě se zaměřuje na tuto skutečnost, že se tady neučinilo dostatečné množství roku 2011 v rámci našeho prohlášení k lidským právům jsme říkali, že nám jde právě také o lidská práva a o hodnoty v Evropské unii a k tomu patří alespoň přístup k základnímu účtu. Pokud člověk tento přístup nemá, tak z toho má opravdu jednoznačná znevýhodnění na pracovním trhu a také v celé řadě dalších oblastí. Jednotný trh jakožto argument, skvělá věc, s tím nemám žádný problém. Mohli bychom tam do důvodu dát celou řadu dalších věcí, v podstatě je to jedno. Já si myslím, že je opravdu dobré, eh, že chceme toto řešit na evropské úrovni. Má politická skupina by mohla poskytnout i jiné argumenty, ne pouze jednotný vnitřní trh. 7%, ty různé skupiny a ta možná řešení. Myslím si, že těchto 7% se částečně skládá i z lidí, kteří nemají ani střechu nad hlavou, tedy z bezdomovců. Tito lidé pravděpodobně nemají zájem na tom otevřít si účet v bance. To asi nevyřešíme. I v návrhu komise je totiž obsaženo, že člověk musí mít nějaké bydliště, nějaké legální bydliště, nějakou adresu, aby si mohl otevřít účet. Takže skupinu eh, bezdomovců tímto jaksi nepodpoříme. Možná by bylo dobré, kdyby komise ještě jednou tu velkou kategorii těch 7% mohla mm, jaksi znovu rozdělit do podkategorii, abychom přesně věděli, které skupiny lidí spadají do těchto 7%. Další skupina, které se to týká, jsou starší lidé a analfabeti. V této oblasti se ovšem něco změnilo, když pomýšlím na banky. Když si vzpomínám, jak to bylo, když jsem byl dítětem, tak vím, že to bylo tak, že člověk šel s účtem na poštu do banky nebo do spořitelny a tam předložil účet hm, a e, úředník z banky se potom vše o všechno postaral. Mám tím na mysli faktury či účty. Když chci něco zaplatit eh, Eh, přes internet, tak potřebuji eh, buď to kartu nebo nějakou, navíc ještě nějakou malou mašinku, do které se kláda vkládá, teprve tak můžu tedy provést odpovědající platební transakci a to je obtížné pro lidi, kteří neumí číst a stát a také pro starší občan. Takže v současné době je vlastně obtížnější být vlastníkem konta a využívat jeho služby než dříve. A proto se ptám, nebylo by možné to trochu zjednodušit, vrátit se zpět k mezilidským kontaktu to je něco, co bankovní sektoru téměř zmizelo. Přes pobočky se nedělá již vůbec nic. Všechno už se dělá doma na počítači. Zvážila i toto komise. A pak třetí kategorie lidí, kteří si prostě myslí, že bankovní účet je příliš drahý, že hotovost je levnější. V praxi tak tomu není, ale oni prostě tento pocit mají a na první pohled to tak vypadá. Mají pocit, když mají účet v bance, tak je tam celá řada bankovních poplatků, které musí platit. doporučení se to se tato skutečnost zmiňuje, ale myslím si, že to není až tak nepropustný argument. Tam se hovoří o rozumných poplatcích. Ale ve studii pozousení dopadu jsem viděla zcela jinou obci. Ta byla mnohem jasnější. Tam šlo o to, že by existovalo bankovní účty zadarmo. Základní platební účet zadarmo s minimálními službami, ale zcela zdarma. a byly by tam takové ty základní minimální služby, které prostě lidé dnes nutně potřebují. Toto ovšem do doporučení to nebylo a já se ptám proč. Pokud je by nezbytně nutné, aby existovaly poplatky, nebylo by pak lepší říci, že bychom se měli snažit, aby ty poplatky byly co možná nejnižší a ne, aby šlo o rozumné poplatky. Pak to přečerpávání účtu. V doporučení se praví, že pokud se přečerpá účet, tak není možné eh, si z účtu vybírat peníze. Zase se ptám, zda je to stoprocentně správná formulace. Co se potom stane, když se člověku nějakým způsobem podaří to konto přečerpat? jak vysoké budou náklady, protože v takovýchto případech jsou e, úroky velice rychle, velice vysoké. Zvážila to komise správně, zda opravdu to je stoprocentně dobře naformulováno, tak aby tam se neotevírala nějaká nebezpečná zadní vrátka. A na závěr taková celková, můj celkový odhad situace. Pan komisař naznačil, že je to jakýsi mezikrok že je možné, že velice rychle bude následovat legislativní návrh a já bych přesně toto vítal. Děkuji. Thank you very much. Now, other members. Děkuji. Další nyní eh, pan Kreutzmann a pan Rošfor. Ještě někdo? Děkuji, pane předsedo. Pan de Jong to myslel velice dobře. já jsem tedy naslouchal anglickému tlumočení, pokud chci říct, že podle mě je třeba zohlednit dvě věci. Za prvé náklady na takovýto účet. Nemá mysl, abychom říkali, že každý dostane plačební účet a pak třeba nebude schopen vlastně krýt ty náhrady. Pokud mám na mysli evropské řešení, tak to musí být únosné pro ty, kteří se to týká. A další věc, je důležité, aby zde nedocházelo k diskriminaci. Aby například banky nemohly říct, že když se máme Eh, rozhodnutí o to, že o exekuci, aby to bylo nějakým způsobem dořešené. A pokud existuje nějaký účet, aby to, se to technicky nějak upravilo, například pomocí určitého prepaid kontra, aby se opravdu nedokázalo k diskriminaci, aby se nestávalo to, že někdo jde do automatu a zjistí, že už si nemůže vybrat peníze, protože tam prostě nebyl limit. Já si myslím, že to je třeba nějakým způsobem technicky dořešit. A proto jsem se vlastně přihlásil. Uh, protože my samozřejmě chceme dosáhnout pokrok pro takovéto lidi, ale v tomto případě je důležité zohlednit všechny ty věci, o kterých jsem hovořil. Jinak chci říct, že kolega Schmidt bohužel nemohl, dal mi takový malý projev, ale eh, nevím, jestli ho zde přednesu. Chci říct, že opravdu to jsou takové věci, které napadly mě a měli bychom to zohlednit. Například eh, v Německu máme spořitelny, které mají toto veřejné zadání a ty ostatní banky v podstatě se jim méně více přizpůsobily a tam existují opravdu bezplatné účty, ale to je prostě něco, co existuje u nás v Německa, v zemích, kde spořitelně neexistují, no tak samozřejmě eh, tam tato situace neexistuje a komerční banky samozřejmě vždy myslí na své náklady a každý účet, který je veden u komerční banky samozřejmě eh, stojí také peníze a v tomto případě je důležité, aby aspoň část těch peněz byla kryta ale samozřejmě, že je možné to krýt také ze zisku, které banka generuje. Jak říkám, eh, bezplatné konto pro každého, pokud jsou náklady příliš vysoké, myslím něco, co by asi nebylo příliš k užitku. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že nesmíme se eh, v diskusi zaměřovat na bezdomovce. Já neříkám, mm, že by nebylo vhodné, aby měli bezdomovci nějaký minimální bankovní účet, ale neměli bychom se na ně zaměřovat. I to technicky lze řešit. Eh, třeba ve Francii i bezdomovci eh, mají vlastně takový domicil u nějakých těch asociací, nevládních organizací, takže já si myslím, že ale neměli bychom se zaměřovat pouze na toto. Dovolte dvě poznámky. První Eh, nacházíme se v období velice těžké konjunktury, především pro banky, a je zde celá řada evropských bank, které se rozhodly šetřit a dokonce i obětovat eh, určitou klientelu fyzických osob, která není rentabilní. Třeba HCBC oznámila, že to tak udělá v některých zemích. A takže je zde riziko, že Eh, banky, které jsou objektivně v těžké situaci, eh, vlastně vyloučí eh, některou svoji klientelu a by si ponechali pouze ty rentabilní klienty. A takže o to více je třeba, abychom se tímto tématem zabývali. Druhá poznámka. Je evidentní, že pokud bychom měli nakonec mít takzvanou univerzální minimální bankovní službu, a to je náš finální cíl, tak na druhé straně musíme mít i e, takové mantinely a takovou osvětu, protože nemá smysl dát účet každému, když zároveň mm, tam mm, nebudou stanoveny určité limity. E, to znamená, aby ten e, já jsem proto spíš, aby ten eh, účet byl najednou zastaven, když se dostane na nějakou tu hranici, a ne, aby se tam eh, účtovalo spousta poplatků a úroků za ty přečerpané účty. Takže samozřejmě je třeba zároveň eh, i dělat osvětu, aby lidé byli uvědomělí finančně. Dále k těm závěrům komise. Někteří to také řekli. Zde existuje určitý časový posun nebo sklus mezi těmi návrhy a e, e, a dalšími e, tedy prostředky. Třeba ta minimální bankovní služba nestačí. To, tam byste také měli i mít zároveň povinnost vydat kartu, minimální kartu a je třeba také, aby zde byla možnost, aby ty účty fungovaly přes hranice. Já myslím, že nemá smysl, abychom mm, té osobě neumožnili eh, mít přístup k účtu i v jiné zemi než zemi mm, trvalého bydliště, pokud jde o cenu. Nejsem si jist, eh, že nejlepší způsob osvěty bude, že to bude zadarmo. Ne. A reasonable price Hm, já nevím, zda přiměřená cena nebo minimální cena, to nevím, co nakonec se použije, to je věc otevřená, ale na druhé straně, jak i řekl kolega, je třeba hm, využít jiný nástroj než doporučení. To je neuspokojivé. Každopádně hm, příštích měsících i vzhledem kontextu stávajícímu, tak bych rád, aby komise a komisař si uvědomili, že stejně za 8 měsíců budeme muset mít na stole návrh směrnice. A vzhledem k té ekonomické konjunktuře, vzhledem k tomu, že nechceme dnes tlačit na banky vzhledem k jejich problémům, tak eh, dejme tomu, ale eh, řekněme si to upřímně, já si nemyslím, že se to vyřeší přes doporučení a mm, stejně se s komisí sejdeme za 8 měsíců. Teď jde o to, zda chceme ztrácet těch 8 měsíců, to je na volbě komise. Jsem si jist, ale že nestačí tento nástroj, nástroj doporučení. Um, um, děkuji, děkuji všem. A ještě dám mm, slovo za chvíli paní Gebhardt, ale chci zde přivítat Krista eh, Fontena z Bereku protože za chvíli nás čeká roaming. Za prvé, je třeba nezapomínat na to, že eh, my můžeme sice navrhnout nástroj směrnice, ale členské státy asi budou eh, proti. Já eh, také nejsem zrovna pro to doporučení a ale možná, že když tam bude určitý politický tlak, tak e, to bude mít účinky. Třeba ve Spojeném království některé banky dospěly k závěru, že je to dobrá komerční příležitost, i když nejprve v první fázi to je pro ně ztráta, ale bude to znamenat novou klientelu pro banku a takže se na to podívali pozitivně. A za druhé, nezapomínejme na ty technické věci, na vývoj technologie, mobilní telefony a například eh, v Indii a v jiných azijských státech, eh, kde je problém přístup k bankám, tam vůbec není žádná infrastruktura. Tak mobilní telefony a ten fakt, že eh, lidé, každý má mobil se SIM kartou a ta vlastně zás, působí zároveň jako cash karta. A to je něco, co se ukázalo jako velice efektivní. to používat jako cash kartu. Takže na to bychom neměli zapomínat, že technologie toto nabízí. A mm, a neměli bychom ale e, příliš jaksi se zafixovat v těch našich předpisech, protože technika se vyvíjí rychle. A teď dám slovo ještě paní Gebhardt, Máme zde časový harmonogram, který jsme si naplánovali, mm, protože teď i diskutuje výbor Ekon o svém příspěvku k tomuto návrhu a z diskuze jasně vyplývá, že všechny aspekty, o kterých jsme mluvili, eh, eh, my ale se na to díváme ne z pohledu obezřetnostního rizika, ale z pohledu eh, spotřebitelů. Takže teď ale dám slovo paní Gebhardt, aby uzavřela diskuzi. Já te... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je správné, že zde máme co dočinění se zcela jasným textem, že jde o ochranu spotřebitele v tomto textu a zejména o přístup k bankovním účtům, k takzvaným základním platebním účtům, tak, aby naši občané se mohli ve společnosti pohybovat a využívat služeb, která společnost, které společnost poskytuje. A proto si myslím, že je důležité a správné, abychom bojovali o to, abychom byli příslušným výborem. My, náš výbor. A nesmíme akceptovat to, aby se na to pohlíželo pouze z pohledu financí, protože to by bylo prostě špatný přístup. A ráda bych objasnila ještě jednu věc. Nejde o to, abychom nutili občany otevírat si účet u banky. Kdo žádný účet mít nechce, nemusí ho mít. Jde o to, jde o přístup, o právo na přístup k účtu v bance, k základnímu platebnímu účtu. A to není to tež. Když jsem tady naslouchala vystoupením, tak eh, Eh, některá vystoupení šly tím směrem, eh, že by to mělo jít k tomu, abychom nutili občany otevírat si eh, k účetu banky. A to si myslím, že není správné, protože pokud někdo prostě chce zacházet pouze s hotovostí, tak je to jeho věc. A další věc, není možné, abychom přednostňovali pouze jednu skupinu lidí, o které jde, ať to již budou eh, bezdomovci či mladiství lidé. Existují další kategorie lidí z jiné kategorie, které mají také problémy v této oblasti. Některé již byly zmíněny, například studenti, kteří jdou studovat do jiné země a tam potřebují účet u banky, nebo mám na mysli seniory, kteří, kteří chtějí strávit eh, s, jaksi své dny v důchodu v jiné zemi. A eh, to není vůbec vyšerpávající, je tady celá řada dalších kategorií lidí, kterých se to eh, jaksi týká a to by mělo být vždy něco, co bychom měli přednostně zohlednit, abychom opravdu mysleli na všechny skupiny, kterých se to týká. Všechny technické otázky, o kterých jsme hovořili, těm se budeme muset ještě vrátit a to detailně. Co to znamená základní účet? Znamená to, zda ho můžeme přečerpat či ne. Jaký typ karet se k tomu účtu budou pojet? Za to budou předplacené kreditní karty, Například, jak to bude vypadat s ostatními problémy. Já si myslím, Alkome, to, co si říkal jako poslední, a týkalo se to, to, to té možnosti platit přes mobilní telefon, která se nově zavádí, tak já si myslím, že to se týká spíše lidí, kteří již mají přístup k účtu v bance. A to tedy není problém, kterému bychom se měli věnovat. My bychom se měli zabývat jinými tématy. Neměli bychom tam zahrnovat příliš mnoho problémů do této oblasti. Pokud eh, tam zahrneme příliš mnoho záležitostí, tak eh, budeme mít velké obtíže v tom pokročit vpřed. Proto je třeba se jasně omezit na jasně omezené problémy. Já si myslím, že jde opravdu o to, aby zde byla možnost otevřít si účet a dále, aby byla možnost eh, vlastně dělat platební příkazy i přeshraniční platební příkazy a důležité je, aby takový účet byl pro všechny zaplatitelný. A mělo by to být v rukou členských států, zda si rozhodnou, že chtějí tuto službu poskytovat jako univerzální službu bezplatně. Rovněž je třeba, abychom se postarali o to, aby toto právo opravdu bylo platné právo, které je možné vymáhat. A zde v této věci s tebou, Malkome, nesouhlasím. Nestačí doporučení Evropské komise pro toto. A to ukázala nakonec i dnešní diskuze. To je něco, s čím se prostě nedostaneme dál. Za 8 měsíců ničeho nedosáhneme, protože doporučení je doporučení. A dobře víme, když se podíváme na směrnice, které již máme, že často nejsou implementovány do národního práva, či nejsou implementovány plně, či včas. A jaké možnosti vyvíjet nátlak na členské státy budeme mít, kdy budeme, když budeme mít pouze doporučení? Proto si myslím, že když zůstaneme u doporučení, tak nemá smysl, abychom se s tím vůbec zabývali, protože nám to prostě nic nepřinese. A proto bych doporučila, abychom vážně zvážili to, zda zůstat u doporučení a nebo zdá se zasadit o to, aby z toho vznikla směrnice, i když víme, že to nebude jednoduché. Ale to uvidíme v průběhu času. Nechci tady vás seznamovat, eh, Malkome, s časovým harmonogramem, protože se musíme ještě koordinovat s ostatními výbory, abychom věděli, jak bude probíhat naše spolupráce a ráda bych si nejdřív vypracovala svůj vlastní časový harmonogram, který potom vám dám k dispozici, nebo návrh na něj vám dám k dispozici na přítí schůzi. Děkuji, Evelyn. Máš pravdu, je potřeba nejprve s odpovědacím výborem uh, si to detailně uh, prodebatovat. Uh, myslím, že se vlastně doporučení a uh, Eh, směrnice nevylučují, protože směrnice trvá déle, možná nejdříve doporučení, potom směrnice. Zvláště děkuji tedy komisi za prezentaci, všem děkuji za účast na debatě a eh, rádi vás zase eh, přivítáme znovu na další debatě. Další důležité téma pro spotřebitele a zase na tom našem významném fóru. V Krakově tam se hodně hovořilo o otázce roamingových tarifů, pomocí mobilního telefonu. Paní Tun tam provedla velice eh, zajímavé cvičení s mladými spotřebiteli v Polsku. Eh, hovořila s nimi o práve, která vyplývají z jednotného trhu a oni především eh, uváděli roaming. Hovořili jsme s nimi o tom na hlavním návštěv, náměstí v Krakově je dobře, že paní Honštajnová se ujme tohoto tématu, protože hlavní zpravodajka tady není, ale chci zvláště srdečně přivítat eh, předseda, předsedu orgánu eh, Evropské Evropského orgánu pro telekomunikace. Eh, Berek, všichni víte jistě, co Berek je. Vznik Bereku je vlastně díky eh, Evropskému parlamentu a reformě telekomunikačního balíčku. Asi si vzpomenete, že komise navrhovala eh, centralizovanějšího regulátora, ale parlament se rozhodl, a podle mého správně, že koordinace a konzistentnost eh, regulační činnosti bude mnohem lépe provedena, když se jí ujmou sami regulátoři, protože jsou blíže trhu. A proto my jako tento výbor a i koordinátoři se dohodli, že bude důležité vyslechnout nejen hodnocení dopadu ze strany komise, ale také eh, vyzvat Berek eh, k vyjádření názoru, protože eh, oni vlastně mají za úkol koordinovat a konzultovat v rámci té legislativní práce. My Berek také spolupracujeme a já proto chci kolegovi eh, poprvé dát příležitost navštívit tento výbor, eh, který, jak víte, chrání spotřebitele, abyste nás seznámili s vaším pohledem na nařízení o roamingu, protože to nám velice pomůže v hodnocení toho návrhu. Takže já vám dám slovo, abyste prezentovali svou zprávu. Potom eh, paní Tun zareaguje. Je tady pan Tarabela za sociální demokraty, je tady pan Kreutzmann. Nevím, jestli zrovna neroumuje sám. Pravděpodobně se teď právě intenzivně roamingem eh, zabývá, ale snad se vrátí a také se účastní debaty. Potom paní Rýle, další zástupce za zelené, já za EKR, protože kolega zde není a možná pan Dion bude chtít hovořit možná až později. Takže teď tedy eh, dám slovo Krisu Fontainovi, aby nás seznámil s názorem na tento návrh. Děkuji, pane předsedo. Já s velikou radostí slyším, že jsme tady mezi přáteli a příznivci. Děkuji za příležitost zde pohovořit. Je to pro nás ctí. Někteří z vás asi vědí, že nedávno jsem také byl na návštěvě na, eh, ve výboru eh, ITRE. Vedle mě sedí pan eh, Niblet z Ovkomu, je jedním z nejlepších odborníků na toto téma, bude moci odpovědět na vaše otázky. Já jsem ve výboru ITRE hovořil o tomto tématu a možná se budu opakovat pro ty z vás, kteří se účastnili schůze výboru ITRE. Na výboru ITRE jsem také hovořil o vlastně svých prvních zkušenostech s Berekem, takže se můžete podívat na internetové vysílání z toho setkání. My se čekáme na tu debatu, ale i na to, že budeme eh, vaše názory zapracovávat do eh, vlastně naší práce. Eh, naším Předchůdcem bylo ERG a i v nadcházející době se tomuto tématu budeme věnovat. To máme v pracovním plánu na rok 2012. My eh, ochotně podpoříme všechny evropské instituce, hodně spolupracujeme s komisí, ale jistě budeme také rádi spolupracovat s Evropským parlamentem a radou. My jsme loni v prosinci eh, zveřejnili eh, naše názory pro komisi ohledně regulace, potom podrobnější dokument jsme vydali v únoru a na konci srpna jsme zveřejnili tu takzvanou technickou analýzu návrhu komise. Doufáme, že analýzy také vám pomohou si objasnit ty otázky, protože budeme během těch vyjednávání se dotknout i ekonomické stránky věci. Já se s vámi podělím o hlavní body té analýzy a těším se samozřejmě i tady na další rozvoj mobilního trhu nebo trhu s mobilními telefony a telefoní ten je naplánován, to období až do roku 2022, závisí na vaší představě o roamingu na jednotném trhu nadcházejících deseti let. Nejprve tedy naše analýza návrhu komise. Berek v zásadě souhlasí s komisí, že bude potřeba snížit ceny, zavést transparentnost a podpořit vývoj trvale udržitelné hospodářské soutěže. My za těch posledních pět let jsme viděli, že eh, ta úprava roamingu byla pro eh, spotřebitele skutečně užitečná, protože se díky ní podařilo zásadním způsobem snížit ceny v těch hlavních oblastech. A i náklady eh, rychle klesaly, ale stále ještě přetrvává obrovský rozdíl mezi náklady a cenami a to je pro vnitřní trh nepříjemné. Podle nás regulace v oblasti roamingu bude alespoň po určitou dobu nezbytná. Podobně jako komise si myslíme, že sami tržnící síly nezajistí eh, rozumnou cenu pro spotřebitele. Eh, jak úprava velkoobchodní, tak úprava maloobchodní bude určitě po nějakou dobu eh, nezbytná protože jsou tady ještě přetrvávající vlastně rozbory. Rozpory a podle eh, našeho názoru i podle názoru komise ty nejvyšší ceny budou muset klesnout a budou se muset přiblížit eh, cenám za, eh, za vnitrostátní mobilní hovory. Čekáme, že se tak stane kolem roku 2015. Ze střednědobého hlediska by snížení velkobchodních nákladů mělo umožnit poskytovatelům také nabídnout spotřebitelům jednotný evropský tarif, což je naším cílem. Ceny za, za zprávy a za posílání dat by se také měly přiblížit cenám vnitrostátním. Cesta k tomu ještě bude dlouhá, ale doufáme, že návrh komise k tomu skutečně směřuje. Co se týče datového roamingu, vítáme návrh eh, zavést takové bezpečnostní cenové pojistky a stropy. Nedávno jsme byli svědky eh, o startování atraktivnějších tarifů a sazeb, ale ty ještě nejsou nabízeny všude a některé eh, ceny v Evropské unii jsou neodpovědně vysoké. Ty stropy, které předepíšeme, by měly snížit ceny pro řadu konzumentů v Evropě a neměly by zároveň e, nepříznivě ovlivnit hospodářskou soutěž v oblasti roamingu, protože e, objemy e, telefonie stále ještě stoupají a je tady cítit určitý konkurenční tlak, ale přesto si myslíme, že prozatím ještě ty nastavené stropy cenové nebudou pro uživatele tak moc ještě eh, příznivé. Máme tady ovšem rychle rostoucí populaci uživatelů smartphonů, to si vyžádá mnohem nižší sazby, protože jinak eh, to pro ně bude zcela eh, tedy neúnosné ty smartfony používat pro zahraniční hovory, což by bylo absurdní. Ale co se týče tedy nárůstu poptávky ze strany těchto uživatelů, tak jak budou se ceny snižovat, doufáme, že operátoři eh, budou chtít uspokojit potřeby i tohoto specifického segmentu eh, spotřebitelů. My tu situaci budeme dále pozorně sledovat. Strukturální řešení navržená komisí. Tady je jasné, že nikdo si nepřeje eh, nějakou regulaci interních cen. Rozhodně ne. My souhlasíme s komisí, že je potřeba najít strukturální řešení mimo tedy cenové stropy. Eh, strukturální řešení, které napraví nedostatky trhu a pomůže tedy eh, zlepšit ceny až do té doby, než eh, tak je nastaví trh sám. Problém spočívá v tom, dobré eh, by bylo ta řešení přinést pokud možno co eh, nejrychleji, protože jinak možná eh, by trh šel tím směrem sám, jenže by to trvalo příliš dlouho, jak jsem řekl, nižší velkoobchodní roamingové náklady by mohl tedy snížit, snížit ceny nabízené těmi největšími operátory nechceme také eh, plédovat za nějaké nadbytečně eh, drahé řešení eh, k implementaci. To by bylo nerealistické. My jako Berek se domníváme, že uspokojivé strukturální řešení prozatím ještě nalezeno nebylo. A uspokojivým myslíme řešení, které by představovalo jak hospodářskou soutěž, tak užitek pro spotřebitele, tak eh, tedy příznivé technické řešení pro poskytovatele. My jsme v té zprávě z prosince a února eh, nastínili řadu různých návrhů technických řešení, ale uspokojivá ještě nejsou. Komise navrhuje oddělení, eh, takže spotřebitel by mohl kupovat vnitrostátní služby od jednoho poskytovatele a roamingové služby od jiného, bez toho, aby musel eh, vyměňovat tedy SIM karty a nebo telefony. Podnocení dopadu vypracovaného eh, komisí eh, se hovoří o tomto duálním řešení, takzvaném IMSI. Má určité výhody, ale my jsme prozatím ještě obezřetní, co se týče tedy realisticky očekávaného prospěchu z tohoto řešení. My jsme analyzovali hospodářskou soutěž a ta další velkoobchodní opatření ze strany komise, to znamená snížit velkoobchodní ceny až na náklady, to samo o sobě by mělo představit ze středně, představovat ze střednědobého hlediska už eh, výhody a umožnit eh, tedy atraktivnější sazby roamingu. Také by to mělo usnadnit vstup nových hráčů na trh a to je důležité nové hráče do roamingu a retailového roamingu a i operátory virtuálních sítí, kteří poskytují globální služby. A na pozadí tohoto vývoje je ale tady riziko, že duální IMSI, jak se navrhuje, by neposkytlo dostatečné, dostatečný prospěch, ne větší než ta další velkopodní opatření, o nich jsem mluvil a která my bychom Eh, podpořili. A eh, duální IMSI by zabralo mnoho času a mnoho nákladů a provozní náklady s ním spojené by byly opravdu vysoké. My v Bereku eh, si uvědomujeme a také sledujeme nové varianty řešení, které se stále objevují. Prozatím ještě by bylo předčasné vybrat jedno řešení, které by bylo nejlepší a my konzultujeme i zúčastněné strany eh, z tohoto průmyslového oboru, aby nám poradili. Může jít možná i o kombinaci různých řešení, ale teď je ještě předčasné o nich hovořit. Chceme jako Berek tedy vyzvat, aby rozhodnutí eh, zvolit tedy prostředek k implementaci oddělení nebo dekaplingu by se mělo učinit až teprve, když bude jasné, že spotřebitelé z něj budou mít dostatečný prospěch a že vyváží zvýšené náklady na provoz pro operátory. Mělo by být implementovatelné rychle a levně. Je také důležité, aby takové řešení dokázalo technicky podporovat kritické množství spotřebitelů. Zavedení nového programu, který by byl využitelný je nezbytné, jinak by to spotřebitelům nepomohlo. My jsme naprosto otevřeni debatě nad různými variantami řešení. Budeme spolupracovat s tímto průmyslovým oborem při vypracovávání řešení. Proto, eh, vážení poslanci, tedy se díváme trochu váhavěji než komise na decoupling. I eh, my se domníváme, že regulace cen nelze, eh, nemůže být zrušena předtím, než bude trh naprosto narovnán. Během jednání eh, kolem tohoto na eh, nařízení se ozývaly hlasy zrušit regulaci cen co nejdříve. My obecně souhlasíme, ale to by bylo v této době ještě předčasné. My nechceme rizikovat omezení ochrany spotřebitele. Musíme-li tedy zachovat eh, stropy maloobchodních cen pro nadcházející roky, eh, musíme také hovořit o úrovni těchto cen. A to je důležitá otázka. Komise se eh, uchopila strategie maximálně tedy chránit hospodářskou soutěž. Příliš nízké Eh, ceny by eh, odrazovaly vstup nových hráčů na trh a to by zase oslabovalo hospodářskou soutěž. To si nepřejeme. Na druhou stranu eh, ty cenové stropy by neměly být nastaveny tak vysoko, že by vlastně nepředstavovaly ochranu pro spotřebitele. Nalézt tady rovnováhu bude velice obtížné a žádný vědecký vzorec nám v tom nepomůže. Takže s komisí soucítíme, je to úkol těžký. Jako Berek ale tvrdíme, že bychom se k té rovnováze asi postavili trošku jinak. Asi bychom eh, navrhli trošku nižší maloobchodní eh, stropy, než jaké navrhla komise, protože ta maloobchodní eh, marže 200 je příliš vysoká Myslíme, že i nižší strop by byl dostatečný na to, aby na jedné straně eh, umožňoval vstup nových hráčů na trh a také podpořil hospodářskou soutěž. A samozřejmě spotřebitelé by byli chráněni ještě lépe. Vzhledem k veškerým těm eh, nejistotám a vzhledem k tomu, jak dlouho se to nařízení bude připravovat, se domníváme, že Eh, přepracování v roce 2015, jak je navrženo komisí, by mělo představovat skutečně důkladnou reformu eh, nebo přehodnocení té strategie. Za prvé, do jaké míry v té době eh, tržní síly, ať už budou stimulovány strukturálními opatřeními, budou mít dopad na všechny typy tedy spotřebitelů, nejenom na ty, kteří hodně cestují. Za druhé, Eh, splnění očekávání ohledně nákladů na 10 let eh, zafixovat eh, stropy cen je příliš dlouho, zvlášť co se týče mobilních dat. Jako regulátoři my hodnotíme vývoj trhu každé 2-3 roky a ta doba 10 let je dlouhá. A za třetí potřeba i nadále udržet ty cenové stropy, eh, úroveň těch stropů a eh, provázání výše těch stropů za různé ceny, i to je potřeba eh, podrobit přeskoumání. Konečně bych se rád dotkl něčeho, co možná se úplně nevyskytuje v tom návrhu komise, ale je to důležité. A my bychom byli pro Eh, zapracování eh, tohoto tématu do toho dokumentu, protože je to pro spotřebitele důležité. My se domníváme, že eh, ta opatření zavedená v roce 2010 mimo roamingu dat by se měla aplikovat i mimo Evropu. Já vím, že technicky se to bude implementovat těžko, ale ta hlavní práce už byla odvedena. tím bychom eh, se vyhnuli těm hororovým příběhům, kdy se spotřebitelé vracejí z dovolené eh, s eh, obrovsky navýšenými účty za mobilní telefony, protože telefonovali mimo Evropu. Ča- stále často se to ještě stává a spotřebitelé nejsou chráněni. Jsme rádi, že někteří operátoři už dobrovolně určitá opatření implementovali a my se domníváme, že kdyby se aplikovala plošně, že by to velice dobře ochránilo, eh, ochránilo eh, evropské spotřebitele a že by nebylo těžké eh, tedy takto občany ochránit. Já bych tento návrh rozhodně doporučil tomuto výboru. Závěrem. Komise tedy přišla se zajímavým návrhem a jak komise, tak Berek mají především na paměti zájmy všech eh, uživatelů, eh, to znamená eh, všech uživatelů všech intenzit telefonie, což posílí kvalitu tohoto návrhu. My budeme chtít vypracovat strukturální řešení, to je hlavní věc, které by podpořilo hospodářskou soutěž a konkurenci na roamingovém trhu ve spolupráci s komise, zúčastněnými stranami a průmyslovým oborem v Evropě, ale do té doby, než se podaří eh, skutečně, aby eh, toto eh, řešení zajistilo nižší ceny pro spotřebitele, domníváme se, že bude rozumné zachovat ty ceny, ty, ty cenové stropy maloobchodní. My jako Berek jsme rozhodně velice ochotní poskytovat jakoukoliv podporu ohledně technického obsahu, kterou byste potřebovali. Děkuji vám. Well, thank you very much indeed, uh, for a... Děkuji, ano, za velice přesvědčivou prezentaci a vidíte, že bylo dobré, že jsme vás pozvali. Já jsem eh, řekl, eh, zapomněl jsem říct eh, úvodem, že jste také i předsedou mm, nizozemského úřadu regulačního. Máme asi půl hodiny na diskuzi, máme tady i komisi, pan Televar, eh, ten eh, prezentoval eh, hodnocení dopadu komise, takže pokud bude komise chtít, tak také bude moci se vyjádřit. Možná bude chtět něco doplnit k tomuto návrhu a určitě nás zajímá váš poslední návrh, ty roamingové stropy mimo Evropu, protože to byl i e, náš příspěvek, kdy jsme e, přišli s tím návrhem na e, stropy pro data a takže a e, i e, tedy ta povinnost informovat e, spotřebitele SMS-kami, když cestují do jiných zemí, takže to je velice inovativní přístup. Takže to vidíte, že náš výbor má o to velký zájem. A teď je to na vás, kolegové, abyste se vyjádřili. Začneme paní Tun, která bude hovořit za naší zpravodajku paní Kohlerovou. Děkuji. <coughs> Mrs. Corolla regrets uh, she can... Corolla lituje, že nemohla přijít, ale ona má jiné schůzky, která si naplánovala eh, na, již dlouhou dobu předem a musí být ve Finsku teď. A paní Korhola mi e, eh, pro vás eh, tady e, dala několik sdělení a potom něco já doplním. Ona říká, že roaming je důležité, významné téma, které se dotýká větší a většího počtu evropských spotřebitelů a podnikatelů. A stejně jako nám ukazují i analýzy, tak eh, to eh, předchozí první a druhé nařízení o roamingu bylo prospěšné, ale trh ještě se nezměnil, aby přišel s dlouhodobým řešením roamingu. A smartfony, nové aplikace pro ně, a úplně nové podnikatelské eh, modely kolem toho, eh, které se rychle vyvíjí, eh, znamenají, že musíme také i my reagovat rychle a vytvořit rámec, kdy ceny půjdou dolů kvůli konkurenci. Paní Korhola je přesvědčena, že na toto téma určitě v Evropském parlamentu se povede živá debata, nicméně by ráda připomněla zde, že je důležité i dokončit tuto činnost rychle, pokud možno se dohodnout k, v prvním čtení. A já bych ráda se zeptala na dvě otázky zde. Hmm, to jsou samozřejmě velice zajímavé návrhy, ale eh, chtěla bych zmínit, že za prvé retailové ceny za eh, roaming, eh, datový roaming jsou příliš vysoké a je to 300% eh, nad velkou obchodní cenou. Víme, že to je příliš mnoho, tento limit. Na národním trhu je to asi 30 až 40%. A je zde tedy dostatečný prostor pro konkurenci i v rámci tohoto rozpětí. Další věc. Myslím si, že bychom měli opatrně rušit eh, ty eh, stropy. Eh, musíme ještě si dát určitý čas, abychom viděli, jak trh reaguje. Je to příliš předčasné teď. A potom, co potřebujeme, politický signál. Je třeba komunikovat s občany kdy, aby věděli, že když cestují a podobně, takže nebudou platit o moc víc, než platí normálně doma. Eh, hlavní eh, informace pro ně by mělo být že e, sice to telefonování, no posílání sms datování není extrémně levné, ale není to zase o tolik dražší z toho důvodu, že překročili hranici, která vlastně již neexistuje. Takže decoupling to je strukturální opatření. IMSI, nebo jak se to vysvětluje, to e, řešení dluhání o IMSI, nevím, jak se to vysvětluje, to mm, není plně uspokojivé, já s vámi souhlasím, ale Možná bychom měli zvolit další politické alternativy, eh, tedy e, eh, roumování jako doma. E, to znamená platit národní tarif plus částku napojenou na náklady, což by nebylo příliš vysoké, nebo by to mohla být jenom vysoká částka navíc. To je řešení, které se nejvíce blíží cílu digitální agendy. Možná komise nebo politické oddělení Evropského parlamentu by mohly k tomu připravit studii. My nemáme žádnou studii, jak by to trh ovlivnilo, poněvadž v tom hodnocení dopadu tam se to popisuje stručně, jenom tak povrchně. Tam není žádná důkladná studie. Asi jenom tak polovina stránky to je. Kdežto unbundling, ten se vysvětloval velice dopodrobna. Eh, eh, v různých studiích a podobně. Moje otázka zní, jak to vidí Berek, tuto alternativu Roam like at home, roamujte jako doma. Děkuji. Děkuji. Paserber tady není, nevím, jestli třeba někdo za sociální demokraty, ale pan Kreutzmann tady určitě je, už přestal roumovat a bude k nám hovořit. Děkuji. Chtěl bych eh, se připojit k tomu, co právě řekla kolegyně. Ono by to nebylo až tak eh, jednoduché vytvořit technické předpoklady pro to, aby mobilní číslo eh, mohlo jít do sítě cizího poskytovatele a tam, abychom dosáhli toho, co chcete, totiž levnějších roamingových poplatků. A to, co právě řekla kolegyně, je také alternativou, že bychom řekli, vezmeme náklady, které vznikají, které opravdu vznikají a k tomu se připočtí ta normální národní tarif. Pak by si to každý také mohl dopředu vypočítat, kolik to bude stát. A proto se chci zeptat na jednu věc. Vy jste se vyslovil i kriticky ve svém příspěvku, když jste řekl, že není to opravdu jednoduché to technicky vyřešit, zajistit. A otázka tedy zní, pokud to nejde na kratší záležitost, pokud je nutné e, mít dva, tři roky na implementace techniky, existují nějaké alternativy z krátkodobého hlediska? Pokud existují, tak by bylo třeba o nich hovořit. A eh, v cíli, na cíli se všichni shodneme ale bylo možné nějakým způsobem tyto mimořádně vysoké navýšení eh, a tím mám na mysli i objemy dat. Nejde pouze o hlasové služby, o telefonování, ale jde také o datové služby. Lidé chtějí využívat internet a další aplikace a tam opravdu najůstají veliké objemy dat. A vznikají z toho problémy, protože eh, ty poplatky jsou potom opravdu velice vysoké. Eh, u toho takto bych tedy skončil svůj příspěvek a děkuji. Thank you very much. Um, Děkuji, pan Engstrom. Děkuji. V zásadě souhlasím se všemi třemi předřečníky. I já si myslím, že potřebujeme regulovat trh, jinak by to nešlo, to je důležité pro vnitřní trh. Mám určité pochybnosti, ohledně té metody mně se zdá být příliš komplikovaná a ta implementace asi také bude dost náročná, ale dejme tomu. Mám tedy určité pochybnosti. Mám pocit, že nejdůležitější jsou ty stropy. Stropy, cenové stropy a hlavně pro eh, velkou obchod, aby na trh mohli vstoupit noví hráči. A potom ten malobchodní limit, malobchodní strop, ano, aby ty výhody tedy z toho nakonec se dostaly do cen pro spotřebitele. My před určitou dobou již jsme o tomto tématu mluvili ve výboru a já jsem mm, Švéd a znám lidi, kteří pracují pro ty velké operátory. A e, výroba jednoho gigabajtu, ty náklady, takže to je my bychom už neměli vlastně hovořit asi o megabajtech, eh, protože mě to tak eh, gigabyte, možná to je realističtější pro smartfony, eh, tedy polovina gigabajtu a podobně. Takže to je taková jednotka, která má smysl. Vý, náklady na výrobu jsou méně než euro, méně než dolar pro jeden transfer gigabajtu. Takže 10 euro za gigabajt mě se zdá cena, která by operátorům dala velice dobré zisky a důvod investovat do nové kapacity. O co jde v tomto nařízení, v té regulaci je vytvořit reálný, skutečný vnitřní trh, kde lidé smartphone budou používat, aniž by museli na to myslet, kolik je to bude stát. O to jde přece. My chceme, aby Eh, operátoři investovali do nové infrastruktury, aby to pro ně bylo ziskové také. Výrobní náklady pod euro a 10 euro jako strop, dobře, rozumné. Eh, I zde byly návrhy 20 euro jako tedy maloobchodní strop, to je otázka k diskuzi. No. Then the question would be, uh... a, takže jak vy vidíte ty uh, stropy, ty limity pro datový roaming. Možná, než dám slovo paní Gebhardt, tak já také bych chtěl říct něco za frakci. Za prvé, jenom bych chtěl navázat na to, co jste řekl na konci. Týká se to eh, řešení, jak pomoci Eh, spotřebitelům, aby mohli roumovat mimo Evropu. A kolegové se k tomu nevyjádřili, ale já si myslím, že náš výbor by to mohl navrhnout. To by bylo skutečně ku prospěchu spotřebitelů a určitě i eh, by to bylo takové povzbuzení pro ně. Teď taková obecná poznámka k tomu, co jste řekl. Souhlasím s vaším přístupem. Myslím si, že strukturální opatření nebyla řádně vyvinuta a analyzována tak, jak měla být. A asi to ještě bude určitou dobu trvat. Já myslím, že není naším úkolem nějakým způsobem nakazovat technologii, ale musíme asi prodloužit tu dobu, Eh, mm, pro kontrolu cen, eh, tak samozřejmě, aby i ty investice byly udržitelné. Vy znáte trh lépe, takže vaše návrhy určitě eh, vašim, tedy těm, těm firmám dají menší ziskové marže než návrh komise. A to, a ale asi s tím by parlament obecně souhlasil. Potom k těm datům, datový roaming. Je se celá eh, různých takových eh, datových eh, tarifních plánů, které se navrhují, eh, nabízí třeba pro celou Evropu a jsou, je to docela atraktivní, jsou to atraktivní balíčky pro lidi, pro spotřebitele. Moje kolegové si ještě služby kupují, pokud vím. Takže takové panevropské datové služby od eh, nějakého tedy sekundárního dodavatele existují, takže eh, třeba když má někdo iPad, tak si to může koupit, když se chce napojit na lokální síť a já myslím, že Eh, to bude dobré, protože i ty tablety eh, se stanou eh, důležitými terminály a určitě to bude nová konfigurace potom trhu. Bude to znamenat nové, novou konfiguraci na trhu. A lidé samozřejmě chtějí mít, chtějí mít nějaký fixní tarif za ty datové balíčky, třeba se jim omezuje přístup k datům, protože Víme, že ono se těžko to nějak cenově ocení, to průměrné využívání dat a e, regulace ale nebrání e, těm operátorům nabízet celé balíčky řešení pro spotřebitele a to samozřejmě není náš úkol toto dělat. My musíme zajistit řádnou hospodářskou soutěž, podporovat konkurenci a dokud nebudeme mít stále řešení, tak musíme mít ty stropy ale zároveň nesmíme odrazovat od investice. Potom trochu takové varování, pokud je o to duální IMSI řešení, ale myslím si, že asi ten eh, přístup k tomu wholesaleu bude eh, důležitým řešením pro eh, přístup operátorů k síti. A hm, teď otázka, zda lidé budou moci si koupit přístup k roamingu stejně jako přístup k Wi-Fi. Třeba když někdo je v hotelu, tak třeba také to tam není zdarma. Taky tam třeba platíte, když se zalogujete k internetu, platíte za přístup. Takže toto není jediné řešení, které máme na stole, ale neměli bychom příliš předepisovat různá řešení. Na to pozor. Poslední věc. Myslím si, že s tímto roamingovým balíčkem asi e, je třeba se snažit o to sladit zájmy všech. Poskytovatele mobilní komunikace musí jasně pochopit, že my potřebujeme strukturovaná řešení a oni to vědí, že to bude po určité přechodné období a to je jasné. O tom nikdo nediskutuje. A e, pro nás je důležitý spotřebitel, takže my se musíme zabývat teď určitými jinými aspekty toho balíčku, jako třeba, jak informace se poskytují spotřebitelům v jiné zemi v zahraničí, e, o cenách a podobně. A mm, musíme se na to podívat, zda bychom neměli uložit providerům jiné požadavky, aby abychom chránili spotřebitele, aby spotřebitel i plně mohl využívat inovací a nových technologií. Tak to je vše za mě. A ještě někdo chce něco říct? Paní Gebhardt, potom pan de Campos, pan de Jong a vy jste stíno, stínovým? Omlouvám se. Jako první paní Gebhardt, ano, pokud dovolíte, a potom vy. Yeah. Děkuji. Mnohé již bylo řečeno, nechci to opakovat. Ale ještě jednou bych uvedla dvě věci. Ty takzvané virtuální struktury, které jste jmenoval. To je něco, co bych si chtěla ještě objasnit. A Malcolm také na to poukázal. Já s tím mám takovou trochu potíž potíž s tím, když opouštíme reálnou ekonomiku. V poslední době jsme zejména u finančních trhů viděli, co to může znamenat. A proto je dobré si přesně zvážit, co se tím míní a jakým směrem by se to mělo ubírat. Takže to je třeba ještě objasnit. Chci vědět, jak jste to přesně jmenovali, eh, ty nákupy v rámci velkého obchodu a pak se to prodává předhraničně, přesně tuto problematiku abychom, když pokud něco takového zavedeme, abychom tam neotevírali nový trh pro vyrábění peněz, namísto toho, abychom opravdu pomohli občanům. Takže to je něco, co je opravdu třeba ještě dořešit a objasnit. A druhá věc, to je otázka, o které se tady doposud nikdo nezmínil. Během těch let té diskuze, kterou vedeme, nebyla změněna odpovědnost podniků, zejména takových, které jsou činné minimálně po celé Evropě, ne po celém světě. A tyto podniky tedy jsou činné po celé Evropě, ale chovají se tak, jako kdyby se jednalo o zcela výlučné národní podniky. Jeden příklad. Zde sedí můj kolega Korea de Campoš. Předpokládejme, že on má smlouvu s poskytovatelem v Portugalsku, já mám slomu se stejným poskytovatelem v Německu a pokud spolu telefonujeme zde v Belgii a jedná se o ten samý podnik, o téhož poskytovatele, u kterého máme smlouvu, tak pokud e, si voláme v Belgii, musíme oba dva, my dva, platit zvýšené roamingové poplatky. Je to vůbec ospravedlnitelné? Jakým způsobem bychom mohli přistoupit k tomuto tématu? Já to prostě nechápu. Kdyby on byl zákazníkem jiného poskytovatele, jiného podniku, dobrá, to bych ještě chápala. Ale když my jsme opravdu u téhož podniku, téhož poskytovatele, tak eh, opravdu musím říci, že to je opravdu to je vlastně tisknutí peněz, to, to není vůbec odůvodnitelné. To jsou prostě podniky, které využívají národní struktury. A já si nepřeji, abychom na Evropu hleděli pouze z hlediska státu, ale také z hlediska odpovědnosti podniků v této souvislosti. Mě by opravdu zajímalo, zda byste mi na toto mohl poskytnout odpověď. To je pravda. Samozřejmě každý z nás má smlouvu, svůj vlastní balíček u sebe doma za to platíme ty ceny, takže možná, že pan kolega má jiný balíček než, než vy, pan Dion. Děkuji, pane předsedo, a já se eh, omlouvám, já ani nevím, jestli jsem tady stínový zpravodaj nebo ne. Pro mě je to taková trošku přechodná doba, co se týče GUE a nevládních organizací a paní Svensonové. Tady jsme měli určité potíže. Já se to snažím dohodnout s sekretariátem, aby se rozhodlo přesně, kdo bude stínový zpravodaj, ale já rozhodně se tímto tématem v budoucnu budu zabývat. Já naprosto souhlasím s tím, co řekla paní Tun předtím. Je to trošku zvláštní. Já jsem z Nizozemska, přijedu sem do Bruselu, překročím jakoby hranice, A není to přitom moc daleko. Jedu, řekněme, z Maastrichtu. Když se podíváte na náklady, na ty sazby, tak je dost zvláštní platit tolik, když vlastně mluvím s někým, kdo z geografického hlediska je docela blízko, jenom je prostě za hranicemi, když se podíváme na ty sazby, které nám účtují, když se podíváme na Evropskou unii, když se na to podíváme jako na celek, tak možná by se dalo uvažovat o jedné jednotné sazbě pro celou Evropu. Pan eh, Fontaine, který se vyjadřoval k otázce jednotného trhu a o těch službách, které jsou teď k dispozici, hovořilo se o cenových stropech. Komise si tady vede dobře a všichni v Evropské unii jí můžeme být za to vděční. ale stále ještě nejsme tak daleko, abych mohli, abychom mohli říct, že máme konkurenceschopný nebo konkurenční trh. Nevím ani, jestli se skutečně podaří nastolit eh, skutečnou hospodářskou soutěž a rovné podmínky pro všechny. A další rozměr. A máme-li eh, odvětví, kde je pro spotřebitele těžké činit eh, informovaná rozhodnutí, tak je to skutečně odvětví telekomunikací a roaming a tak dále. Tady je potřeba skoro si objednat odborníka na konzultaci Myslím, že by bylo dobře se také zasadit o větší transparentnost. Tady zazněl návrh eh, na zavedení tedy oddělení, tedy uncouplingu, aby se tedy oddělily ceny domácích, eh, cen za domácí hovory a, eh, a, a zahraniční hovory, aby tedy si eh, spotřebitelé mohli vybírat mezi poskytovateli, mezi těmito službami. Já jako běžný spotřebitel, když se rozhoduji pro eh, poskytovatele, tak je pro mě velice obtížné to rozhodování. Nabízejí nám celou řadu různých typů smluv, mám asistenta, mám i um, jakoby svůj podnik, svůj vlastní účet a je poměrně obtížné se tedy vůbec rozhodnout uh, tedy pro kontrakt i z tohoto hlediska. Děkuji. Já chci připomenout, že my jsme se hodně zabývali transparentností kontraktu eh, v tom balíčku o univerzální službě. A co se týče tedy té složitosti eh, toho telekomunikačního oboru. Obraťte se potom na pana Fontejna, jste tady jediný nizozemec. Eh, prosím tady o eh, stručnost. Mám tady pana Kampuse, pana, paní Rýle a pana Švába a ma, paní Šeldemoze. Máme už na to jenom 10 minut, tak prosím o stručnost ve vašich vyjádřeních. Takže nejprve pan profesor Květek Kampos. Já budu hovořit tentokrát anglicky. Já docela dobře chápu, že eh, tedy v nesaturovaném trhu by cenový strop mohl být eh, důležitým aspektem, který by přitáhl nové aktéry. Ono to nabízí řadu výhod. Protože když půjdou trošku pod ten cenový strop, tak okamžitě z toho bude pro ně obrovská výhoda. To je situace, ale která není spravedlivá, protože chápete, že vlastně to rozhodnutí roamingu v roce 2004, to bylo velice vítáno v celé Evropě. Všichni naši voliči čekají na to, že v tomto postupu budeme ještě pokračovat. A co se týče navržení těch strukturálních řešení, a ta jsou obtížná. Ale pakliže většina aktérů už jak, tak jako tak na trhu je, těžko očekávat, že jich v nadcházejících letech nějak moc přibude. Co kdybychom si nastavili eh, nějakou eh, lhůtu pro cenové stropy pro zákazníky eh, tedy s paušálními smlouvami nebo se smlouvami na, pa, na paušály. Zachovali bychom tím tedy ty cenové stropy, ale přece jenom bychom tam zavedli jakýsi, jakýsi sestupný strop. A šlo by tedy pouze o kontrakty na paušální platby. Takže každý spotřebitel by od počátku věděl, že může úplně klidně tu smlouvu si přenastavit. Já chápu, že by to mohlo způsobit eh, tedy byrokratické náklady, ale možná, že spotřebitelům by to pomohlo. Já možná si neuvědomuji všechny ty technické potíže, které by s tím mohly být, být spojeny, ale zajímalo by mě přesto váš názor na tento návrh. Paní Šaldemouze, myslím, se hlásila, potom Antonio, nebo možná jsem paní Šaldemouze, pan Krauce byl, Krauce byl. Budu velice stručná podle mě je důležité, abychom v tomto návrhu komise jasně zdůraznili, že naším cílem je, že by neměly existovat ceny, rozdílné ceny na jednotném trhu. Teď máme jednotný trh, tak se to musí reflektovat v cenách za roaming. A musíme to tam jasně deklarovat. A teď, když hovoříme o těch stropech eh, a že i podniky by měly mít možnost vydělávat peníze, ale přece zatím vidíme úplný opak, velké cenové rozdíly. Je třeba zdůrazňovat, že by na společném jednotném trhu neměly ty rozdíly být. Mám otázku. Zatím jsme o tom moc nemluvili, ale známe příklady lidí, kteří žijí u hranice, třeba na eh, německo-dánské hranici a tom ti lidé mají velké účty za telefon, protože ani nevědí, že roumují, když jsou na hranici. A musíme tedy zaručit, zajistit, aby Eh, lidé z těchto eh, důvodů, nespravedlivých důvodů, dostávali tak vysoké účty a určitě na to existují potenciální řešení. Děkuji, děkuji, pane Fontejne, za prezentaci. Pokud je zde něco, čemu rozumí eh, spotřebitelé a podnikatelé na společném trhu, jsou ty poplatky za roaming. To všichni dobře znají trochu eh, mě dělá starosti ten váš direktivní přístup eh, k těm stropům u maloobchodu. Samozřejmě tam je eh, cílem chránit spotřebitele, ale svoboda volby na společném trhu, to je nejlepší způsob, jak chránit spotřebitele tím, že úplně otevřeme trh konkurenci a ta přijde s alternativními řešeními, takže bychom neměli být tak direktivní 2014 začínat zavádět strukturální opatření. No to je daleko. Lidé chtějí svobodnou volbu za menší cenu. A teď, a ne za pět let. Tudíž musíme zde nastolit tu správnou rovnováhu mezi rušením těch stropů pro retail, ale na druhé straně otevírání trhu pro technologický vývoj, pro inovace a e, protože ponechat si ty stropy pro malou obchod, to znamená, že budeme bránit e, těm e, nízkým cenám a to bude něco jako hlava 22. Pán předseda pan Děkuji, pane předsedo, pane Fontaine, děkuji vám za vaše prezentaci. Nejenom, že sedím mezi paním Koreou de Campos a paní Koraca Bild, ale já bych i svou e, otázku z politického hlediska, jak si položila mezi jejich dvě pozice. Já se chci zeptat, proč ten Housket je nyní nad cenou, která opravdu e, si e, poskytovatelé platí mezi sebou. Neznamená to, že by zde byl prostor pro více konkurence? Eh, ich möchte es auch sehr kurz machen. Ich möchte... Budu také velice stručná. Eh, týká se, mám také na mysli příhraniční oblasti, například eh, hranice Německa a Švýcarska. Tam vidíme, že provozovatele mobilních sítí eh, se vlastně předhání tom, kdo byl nejsilnější vysílač a snaží se vlastně získávat lidé, lidi na obou stranách hranice, aby mohli právě jim naučtovat roamy. To je neférové jednání, ale dochází k tomu každodenně. To je opravdový problém. A ještě bych chtěla potrhnout jednu záležitost a zmínil to kolega, týkalo se to otázku objemu objemu dat. Já jsem například u provozovatele, který říká a také provádí takovou reklamu, že zahraničí nabízí to, co má přijít. Zajímavé je, že je to kombinace mezi datovými datovým, datovou nabídkou a nabídkou objemu. A zajímavé je, že já mám na týden 50 MB. Těch 50 MB mám, pokud si stahuji pouze e-maily, vlastně pryč již po dvou, třech dnech a pak si může celý týden zaplatit znova. Takže i tam je třeba si přesně uh, podívat na to, jaký, jaký vlastně, jaké nabídky tam jsou pro koncového zákazníka a myslím si, že opravdu ten tarif za objem je důležitý. Myslím, že ty podnikatelské tarify trošku přesahují rámec tohoto návrhu, ale možná by bylo potřeba navázat na paní Korace. Já vám děkuji všem za vaše živé komentáře a teď dám eh, slovo Krisu Fontainovi, aby se k ním vyjádřil. Všichni kolegové mají vaši zprávu. Možná můžete odpovědět i písemně později. Ano, já se pokusím dotknout všech otázek a když to bude moc těžké, tak požádám kolegu o pomoc. Paní Tun. Konkurence sníží ceny, ano, to si také myslíme, to je také naším plánem v Bereku a přáním. Obchodní ceny jsou příliš vysoké, souhlasíme. Ano, to je jeden z výsledků té zprávy. vy se ptáte, proč ta rozpětí vnitrostátní prostě by se nemohla transponovat na zahraniční roaming. Tady určité eh, rozdíly v nákladech přece jenom jsou, ale my také doufáme, že eh, vzbudíme více hospodářské soutěže, více konkurence, tím pádem by se toto rychleji snížilo než na domácím trhu. Takže ten prostor tady je, ale musíme si eh, být vědomi toho cíle co nejrychlejšího snížení cen. Pan Kreutzmann. Kritika strukturálních řešení. Ano, s tím my souhlasíme, my se k tomu stavíme poněkud skepticky. My souhlasíme ale přesto s řadou věcí a tím se vracím vlastně eh, ke všem eh, nebo k řadě vašich komentářů, že my jako eh, v principu nestojíme o cenovou regulaci. My samozřejmě se jí chceme posléze zbavit a znovu nastolit normální trh. Prozatím ta doba ještě nenastala a je možné debatovat o tom, jak rychle a jakým způsobem tedy se vrátit zpět na cestu k normálnímu trhu, protože ten trh by skutečně měl být normální. A byl tady jeden návrh zavést jednotnou cenu všechny, ale tady by panovala domněnka, že ta cenová regulace by se prodloužila na vždycky. Já nejsem politik, ale myslím, že asi politicky by to příliš užitečné nebylo. Pan Engström eh, pochybuje o těch současných strukturálních řešeních zase, ano. Samozřejmě nemusíte podpořit ta, ty naše návrhy. Pan eh, Engström hovořil o tedy těch námi navržených cenových úrovních, těch datových toků a objemů. Eh, jestli eh, já požádám kolegu, aby se k tomu vyjádřil. Obecně asi lze říci, že návrhy komise na cenové stropy vycházely zase vlastně z analýzy Baraku, takže obecně by nebylo rozumné, abychom se teď k ním stavěli zády. To je ta velkoobchodní stránka věci. Eh, dvě věci. My jsme eh, předtím vlastně neprováděli analýzu nákladů na poskytování datových služeb na trhu, protože vlastně nebyla potřeba se moc zabývat těmi náklady. Teď to ale činíme. A prozatím ty odhady vypadají tak, eh, vypad, jsou tedy předběžné. My očekáváme, že až budeme mít dispozici lepší modely nákladů pro celou Evropu, tak pravděpodobně ty náklady se hodně přiblíží tomu, o čem hovořil pan Engström. tolik jenom, abyste věděli, jak daleko jsme postoupili v té modelaci nákladů. To není nic jednoduchého. Co se týče těch cenových stropů, eh, tady ten vztah mezi těmi eh, cenovými stropy velkoobchodních a maloobchodních cen a to rozpětí navržené ze strany komise, to je samozřejmě dostatečně velkorysé, aby noví aktéři mohli na trh ještě vstoupit, ale my si myslíme, že to tady komise trošku přehnala a jak to tady i řada poslanců navrhla a myslím, že by bylo docela dobře možné eh, mít i nižší ty malobchodní eh, stropy a i tak by ještě zbylo dost prostoru pro nové aktéry, pro nové hráče. Ještě jedna poznámka. Je tady také dost velký eh, prostor pro operátory, aby mohli Eh, účtovat nižší ceny a i přesto tedy, aby to pokrylo, pokrylo náklady, aby měli stále eh, velmi slušné eh, výnosy, ale prozatím k tomu ještě nepřistoupili. Myslíme, že ten tlak vznikne teprve, když na trh vstoupí noví aktéři. Ano, pan předseda, dámy a pánové, mi dal pět minut, takže se velice omlouvám, jestli se mi nepodaří odpovědět na všechny vaše otázky. Můžete se na mě třeba později obrátit písemně či osobně. Pan předseda sám hovořil o rozvoji evropských služba, eh, službách. Ano, to se chystá, alespoň vidíte, že tady se uvažuje o celoevropském tarifu, ale to ještě zatím k dispozici není. Paní Gebhardt, ta otázka eh, ohledně těch virtuálních strukturách. Možná jsem to vysvětlil špatně. Tady se nejedná o virtuální eh, řešení, jedná se o technické, skutečné řešení týkající se omezení využívání datových služeb doma a v cizině. Takže to není nic virtuálního. To jde o skutečné využívání tedy prostě služeb zahraničního operátora, když jste v cizině, pro přenos datových služeb. Takže to je normální technické řešení a proto si by to nemělo být příliš technické, příliš složité, půjde to implementovat docela snadno. Další filozofická otázka jestli tady vůbec je možný opravdový trh a opravdová konkurence. Pevně věřím, že ano. Ten trh musí ještě dospět, dozrát, ale naším cílem by rozhodně mělo být zavést normální konkurenční trh. Já rozhodně věřím, že konkurence bude možná, soutěž bude možná a jak už tady také bylo řečeno, existují třetí strany, existují noví hráči, kteří jsou eh, ochotni na ten trh vstoupit, a ta možnost vstupu tady pro ně je, proto tím pádem vytvoří vyšší tlak na konkurenční. Pan předseda mi dal pět minut, takže my máme bohužel dva další důležité projekty, o nichž musíme hovořit. Já, řekl předseda, já e, pracuji v Rize, e, moje e, kancelář tam bude slavnostně otevřena příští středu. Moc vás tam vítám, kdybyste tam chtěli přijet na to slavnostní otevření. A vy jste mě velice laskavě pozval na toto zahájení. abych velice rád přijel, mám tady bohužel moc práce. Já vám velice děkuji za vaše jasné odpovědi. Je mi velice líto, že jsem vám nemohl dát více času. Máme plný program, bohužel, ale rozhodně budeme s Berekem ve styku. Komise také e, nám pomohla a my se tedy těšíme potom na zprávu paní Kohales a e, paní Tun také bude dále spolupracovat. Myslím, že žádné závěrečné poznámky nutné nejsou a za chvilku uslyšíme, jak vypadá harmonogram. Výbor pro průmysl dnes odpoledne jmenuje zpravodaje, takže si vedeme vlastně dobře, co se týče časového harmonogramu. Takže Krisu Fontainovi a Jimu Nibletovi, prosím, zatleskejte, rozhodně si to zaslouží za eh, své zkušenosti a za jasné odpovědi. Yeah, <laughs> <laughs>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 Měli bychom nyní eh, se začít věnovat velice důležitému legislativnímu návrhu, a to je návrh směrnice o úvěrech eh, na eh, bydlení a to provádíme ve zvýšené spolupráci s ekonomickým výborem, s výborem Econ a to, co se odhlasuje v tomto výboru, se eh, dostane do finálního návrhu, takže ta naše spolupráce je důležitá. Já tady chci eh, přivítat odborného zpravodaje pana Kurta Lechnera. Vzpomeňte si, že také byl zpravodajem ohledně spotřebitelských úvěrů, takže odborníkem na toto téma. Eh, také vítám kolegu z, od socialistů. Pan Borzoj zde je, paní Rile tady je, pan Fox zde je, pan Dion asi odešel ale máme tady paní Salvini. Pan Pele tady je, protože ten má také na starosti toto téma. A myslím, že od za předsednictví tady nemáme nikoho. Já tedy dám slovo panu Lechnerovi na stručné představení jeho zprávy a potom dám eh, slovo pan eh, dál stínovým zpravodajům. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zde nadnést pouze to nejdůležitější. Ty všeobecné poznámky, které jsem již učinil, pouze schrnu a zkrátím. Přístup komise je podle mého názoru eh, dobrý, vítám ho. Komise přišla spíše s mírným návrhem, na rozdíl od dřívějších návrhů které se objevily v podobných souvislostech. Je to tedy jistý návrh, který se nesnaží řadit úplně všechno na této oblasti. Já jsem velice vědomě se držel tohoto rámce, protože si myslím, že je to správné a poprosím kolegy, aby se k tomu vyjádřili, za to vidí stejným způsobem. Mně jde tedy o to, že tam nechci nic dodávat, nechci to rozšiřovat. To je vlastně rozdíl od zprávy kolega Sančese Presedo, který navrhl celou řadu dodatečných problematických oblastí a zahrnul to tam, pro které sice z emocionálního hlediska mám sympatie, a pokud by to bylo zavrženo například v bílé či zelené knize, ale nevím, jak by parlament bez posouzení dopadu, bez slyšení by měl zde jak si tam vnášet celé nové dodatečné ideje, ale to je věc eh, tedy jeho a ekonu. A já bych tedy přímo přešel k obsahu. Nejdříve, já jsem měl velký problém s tím názvem. To bych opravdu rád zmínil. Zelená bílé knihy eh, se e, nazývaly hypoteční úvěry. To byl jejich závěr. To by podle mě z mého hlediska lépe vystihlo to, o co jde. A Přesto jsem se zdržel návrhu, ale myslím si, že důležité, aby v článku 1 a 2 byly zahrnuty odpovídající formulace. Normální čtenář směrnice by měl, pokud se jedná o předmět a obsah působnosti, by se měl dočíst, co jsou ty nejdůležitější body a věci, aby tedy věděl, že se nehod, nejedná pouze o e, úvěry na imobilie, ale veškeré, které jsou zajištěny hypotékami a že se jedná tedy o spotřebitelský úvěr, že se o něj musí jednat. To se sice z testu to z textu sice vyplývá, pokud se ho zanalizujeme podrobně, ale mělo by to stát prostě již na začátku. A chci poukázat na jeden velký rozdíl a to je vlastně z těch důvodů, proč je integrace trhu omezená a musí taková být. A to je vlastně, to jsou ty rozdíly v pozemkovém právu našich členských států, například ve Španělsku a z velké části i ve Francii. Máme tedy hypotéku a kredit jakožto věcné právo, je to přímo prospojeno, je to téměř neoddělitelné. Například, ale v Německu v 19-99% hypotečních úvěrů, aspoň to, mu naši lidé takto říkají, hypoteční úvěr, já vás tady nebudu zatěžovat tím, eh, co to znamená, ale opravdu vede to k velkým rozdílům v Německu. Například je možné, a vůbec to není přitažené za vlasy, je možné Eh, mít eh, úvěr, pomocí kterého si člověk může nakupovat akcie a který je zajištěn hypotékou. Člověk si tímto způsobem může zajistit eh, takový úvěr na koupě auta. I to vše pod to spadá. A otázka tedy je tato, zda je to opravdu to, co chceme. A chtěl bych poukázat na to, že se jedná opravdu o spotřebitelské úvěry a je důležité, aby směrnice v sobě obsahovala i ty nejvyšší kredity. Když se podíváme na investiční bankéři v Evropě, když, když si každý eh, takovýto bankéř vezme 50 milionů úvěr, aby si mohl vystavit průmyslový komplex a pak ho pronajmou, tak takovýto investor by se dostal do oblasti působnosti této směrnice, protože by se choval jakožto spotřebitel. A Prostě by si to zajistil jak si kreditem a hypotékou. A to si myslím, že opravdu neslouží příliš věci. Dále. Podívejme se na to, jak vypadá směrnice o eh, právě spotřebitele, o spotřebitelském úvěru. A podívejme se na to, zda, eh, kdy tedy směrnice je platná a kdy ne. Zda je to tedy vždy, kdy je něco zajištěno úvěrem a hypotékou, či ne. A to je třeba ještě vyjasnit. A dále máme tu um, nejvyšší hranici 2 miliony. A já jsem tady právě vyprávěl ten příklad toho investičního bankéře. Ten nepotřebuje vůbec žádnou ochranu spotřebitele. A to, co se odehrává v rámci finanční stability, to je v podstatě vyřazeno v rámci dalších předpisů Bázel 3, kapitálové požadavky a tak dále. Veškerá tato legislativa to řeší. Ale mě by zajímal opravdu váš názor na to. Já si myslím, že úvěry nad 2, 2 miliony bychom měli tedy výjmout z oblasti působnosti směrnice a stejně bychom z toho měli výjmout veškeré výjimky, které jsou již ve směrnici o spotřebitelském úvěru. Jinak jsem vždy na veškerých místech, kde to bylo vhodné, kde to sloužilo věci, tak eh, si myslím, že by tam měly být změny tedy předpisy směrnice o spotřebitelském úvěru není možné, aby zde byly dva režimy, aby tedy členské státy musely mít dva různé režimy. Myslím si, že když se jedná o stejnou věc, například o ověřený bonity nebo o informovanost, že bychom se měli odkazovat na stejnou formulaci, tak, jak to máme ve směrnici o spotřebitelském úvěru. Já tady nevidím žádný důvod pro to, abychom to my zde formulovali jiným způsobem. A krátce k článku 5. Tam se říká, že e, pracovníci bank musí pracovat v nejlepším zájmu spotřebitele. Mám pocit, že je to možná i problém, který vyplynul z překladu, že se tím myslí, že to má být férové a objektivně, že to má zohlednit férovým objektivním způsobem i zájmy spotřebitele. Když to ovšem takto naformulujeme, že ten úvěr má být v nejlepším zájmu spotřebitele, no tak tím vlastně směšujeme různé role, tedy role banky na jedné straně a roli spotřebitele na straně druhé. Takže já jsem to naformulovala trochu mírněji, že je třeba zohlednit zájmy spotřebitele. Článek 8. Reklama. Já jsem to poněkud zkrátil, to, co je nutné, aby bylo uvedeno v reklamě, protože reklama prostě musí být stručná, stojí peníze. Já rozhodně nesouhlasím s tím, s těmi varovnými upozorněními v reklamě. Příklad. Když mi reklama říká na, na léčiva, že se musím zeptat um, lékaře či um, lékárníka, a dobře víme, že jsou ale mnohem nebezpečnější věci než hypoteční úvěr. Například, když člověk jde lyžovat, tam taky přece nemáme e, u každé sjezdovky v velkou ceduli s tím pozor, můžete si mě, e, zlomit nohu. Já si prostě myslím, že když si někdo bere úvěr, tak ví, že je ohrožen například ztrátou vlastního majetku. Takže si myslím, že alespoň z té reklamy by to mělo vypadnout. Článek 9 je velice důležitý. To jsou ty předsmluvní informace. I zde jsem v zásadě se držel um, předpisu směrnice o spotřebitelském úvěru. E, určité věci z toho vypadly. A myslím si, že e, to totiž příliš zatěžovalo úvěrové instituce a jeho pracovníky a neodpovídalo vnitřnímu trhu. Já nevím, jak by měl zaměstnanost banky v Portugalsku má příklad v Portugalsku, který eh, radí a informuje eh, německého člověka, který si bere úvěr, jak bychom tedy měli informovat o tom, jak, to, jak jeho situace bude upravena v Německu s eh, úroky a tak dále. Já si myslím, že to není možné to tam takhle mít. To je v podstatě věc spotřebitele samotného, aby se sám informoval o těch daňových aspektech a důsledcích a další věc. A máme to také již ve směrnici o spotřebitelskému vědu, ale týká se to spořit eh, modetu eh, pro spoření v rámci eh, smluv a zajištění financování. A tam by měly mít obsaženo to, že není nutné, aby ten kapitál, který je našetřený, byl ve výši, plné vyšší úvěru. A dále zde máme článek 9, odstavec 2, pevné lhuty. Jak to tam je stanoveno, je to velice obtížné a komplikované, jak jsem to pozměnil a v podstatě tam zase přebírám předpisy ze směrnice o spotřebitelském úvěru. Já si myslím, že to úplně stačí a chci poukázat na to, že by bylo dobré si říci například 14 dní a právo na odstoupení od smlouvy, i když to tam v podstatě není, ale existuje jisté důvody, kdy spotřebitel velice rychle potřebuje peníze. I to tedy je v jeho zájmu. Ano, takové případy se vyskytují a nejsou řídké že prostě spotřebitel si vezme úvěr a pak krátkodobě potřebuje peníze. To jde proti veškerým pevným lhůtám. A ještě jedna věta k otázce minimální a maximální harmonizace. Komise se k tomu vyjádřila, nyní je to částečně vyjasněno článek 9 z pohledu komise by měl být jakousi závěrečnou plnou harmonizací těchto témat. Já si myslím, že to není správný postoj. E, podle mého názoru by měly členské státy mít právo na to eh, stanovat dodatečné informace, jakožto závazné. A to proto, protože situace a rizika podle smluvních práv a pozemkových práv v jednotlivých členských státech prostě liší od členského státu k členskému státu, či se ležet mohou. Takže minimální harmonizace, ale ISIS by se mělo užívat jednotně. To by se mět nemělo, pokud je členský stát dodatečně, aby to bylo transparentní, dodatečně vyžaduje dodatečné informace, či sama banka dává dodatečné informace, tak by to mělo být sděleno vlastně v rámci jednoho dokumentu. A pak eh, efektivní roční sazba. Tam máme ten problém, že když má, stanovujeme tu první úrokovou sazbu, a pak máme fázi se sníženými úroky. A dobře víme, že úvěry, které je možné splatit kdykoliv, které mají tedy variabilní, variabilní úrokovou sazbu, ty jsou samozřejmě levnější než úvěry, které mají pevnou úrokovou sazbu, například na 10 let. Vede to k tomu, že v současné době některé úvěrové instituce se drží tedy těch předpisů ze směrnice o spotřebickém úměru, jak si uvádí efektivní roční úrok, ale pro spotřebitele eh, vlastně tyto mate, protože ty mají vlastně tu pevnou úrokovou sazbu na 10 let, ale ta efektivní roční sazba je vlastně pod tím, protože kdyby to srovnali s variabilní úrokovou sazbou, tak by třeba byla o 1% bod nižší. A podle dosavadních předpisů je eh, nutné to do toho zapojit, započítat. Takže vlastně ten efektivní, ta efektivní sazba by byla nad. A proto si myslím, že je třeba vzít jako základ tu původní počáteční úrokovou sazbu. Dobře vím, že je to sporné, že zde máme například inverzní úrokovou strukturu, kdy variabilní úroky jsou vyšší než například pevná úroková sazba na 10 let. I to je obce, takže o tom bychom měli ještě hovořit. Článek 14. Jinak si myslím, že není obhajitelné, když říkáme, že je nutné se bránit proti poskytnutí úvěru, neposkytnout ho, já jsem tam navrhl jiné řešení, totiž je třeba zdokumentovat to, aby se z toho nestal jakýsi zákaz úvěru, občanskoprávní zákaz úvěru. A ještě článek 18, předčasné splacení úvěru odškodnění. Když si uvědomíme, že to je vlastně z politického hlediska ten nejspornější bod, tak nechápu, proč eh, v tom textu, v těch formulacích a v těch termínech to není přesné. Že to otvírá prostor po nedorozumění. Já jsem ale nechtěl měnit příliš mnoho, takže jsem pouze slovo odškodnění, úrokové odškodnění tam přidal a u té poslední věty, kterou bychom měli v podstatě vyškrtnout, protože budí nedůvěru eh, národních legislativců, tam je důležité, že by to neměly být změny vůči formulacím, které jsou výše článku 18 a dále akty přenesené pravomoci. Komise Eh, často přichází rychle s návrhem na zákona, když se jí to potom nelíbí, tak dobře víš, že má aktiv přenesené pravomoci. A já si myslím, že zvláště v této oblasti to není možné. Eh, já chci, aby veškeré aktiv přenesené pravomoci prostě byly vyškrtnuty, protože si myslím, že zákonodárce by měl, i když něco nedopadne dobře, Eh, by se neměl odpovědět na to, že si to vymysleli byrokraté z komise. Ne. Sám zákonodárce parlament by za to měl převzít odpovědnost a měl by se tomu transparentně věnovat. Takovýto případ máme právě u efektivní roční úrokové sazby. A další věc, tu dvou měsíční lhůtu pokládám a nejenom v tomto případě za příliš krátkou. Já bych radil kolegům, aby se podívali na to, jak to vypadá. Ročně máme stovky aktů přenesené pravomoci, parlament se tím měl zabývat, má možnost během dvou měsíců vznést námitku, pokud tedy má pocit, že se mu to nelíbí, ale než se k tomu parlament dostane, než to ověří a tak dále a tak dále. Já si myslím, že to opravdu není obhajitelné a proto jsem navrhl tři měsíční lhůtu, ale v podstatě bychom měli tam navrhnout ještě delší lhůtu, protože když se na to podíváme, tak komise a týká se to celkového textu zákona, tak komise se snaží to měnit téměř na všech místech. A co se týče časového rámce, 26.10. Ano, e, pokud to říkám špatně, tak ať mě sekretariát obraví. Ano, je to 26.10. To je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a potom v listopadu budeme hlasovat zde na výboru. Ale chci říci, že i nadále, tedy osobně mi to v podstatě jedno, ale nechápu, proč u tak důležitého tématu jsme v tak časové tísni, jo? proč jsme si ji takhle vyráběli. Já tedy nebudu protestovat, je to vaše věc, ale že bych to zcela chápal, to tedy ne. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji za uh, tyto připomínky a pokud jde o harmonogram, tak eh, to vyjednejte si sám s výborem Ekon, jak jste řekl na začátku. Některé z jejich pozměňovacích návrhů budou předmětem hodnocení dopadu, takže to bude mít dopad na harmonogram a e, takže to si musíte za nás vyjednat. Dobře, tak nyní stínový zpravodajové. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Milí kolegové, pan Huang Nong, e, chci poděkovat zpravodaji za vykonanou práci Eh, rozdělení kompetencí s výborem Ekon nebylo eh, bezbolestné a já si cením způsobu, jak to vyřešil. Také i si cením to, že chce být pragmatik eh, při vytváření regulace tohoto trhu, který je příliš uzavřený ještě mezinárodním operacím a kde příliš velká harmonizace asi není to e, ta nejlepší osa. Nicméně s ním nesouhlasím, alespoň ve třech bodech. A tady právě je to příležitost se zabývat některými otázkami, které jste zmínil. První bod se týká e, jeho přístupu k systémovému riziku. Jakožto člen výboru ECON si nemyslím, že omezit se pouze na uh, bazilejský výbor a jeho orientace, jeho směr, to není dostačující, protože systémové riziko spojené s úvěry tohoto typu, to je reálné riziko, jak nám ukázalo Španělsko a Irsko. Je třeba tedy, abychom byli ambicioznější při ošetření tohoto rizika, protože to je spojeno s otázkou ochrany spotřebitele a ekonomickou stabilitou. Také je vhodné vyloučit z pole působnosti úvěry eh, těm eh, developerům, to jste právě zmínil, poněvadž dovedu si představit, že právě oni jsou eh, ty, kterých se týká ta hranice těch dvou milionů, které jste zmínil. Možná, že asi bychom měli adaptovat pravidla, ale vyloučit je jen tak, to by znamenalo, že bychom nesplnili jeden z cílů směrnice. Za třetí, Nejsem přesvědčen i přes ty normy, které již byly transponovány v členských státech, že by bylo dobré, aby tato směrnice byla eh, eh, v souladu s tou směrnicí o spotřebitelských úvěrech. Přece to je specifický finanční nástroj, který znamená uspůsobená pravidla a musíme jít dále, než je to ve stávajících ustanoveních. A zde manevrovací Eh, prostor eh, daný členským státům tuto otázku vyřeší. A potom další otázka. Kladu si otázku, zda je vhodné vůbec, abychom mm, se snažili vyřešit otázku těch vedlejších produktů. To je jeden z aspektů který by bylo možné řešit a já bych to rád ošetřil ve svých pozměňovacích návrzích. A těším se na spolupráci s panem Lechnerem a s dalšími stínovými. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan eh, Buzoj. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegovi Lechnerovi za úsilí eh, na tvorbě tohoto návrhu o této komplikované tematice, tedy o hypotékách a já rád podpořím jeho návrh zprávy. Teď k těm celkovým nákladům na úvěr na hypoteční úvěr. Zde eh, poznámka ke způsobu výpočtu pro spotřebitele. Já souhlasím se s pravodajem, že náklady spojené s ochranou by neměly být součástí celkových nákladů, ale mohli bychom to precizovat ještě. Jsou zde určité náklady, které možná ani e, e, ten věřitel nezná, třeba pojištění majetku, e, potom ocenění majetku či notářské poplatky a například v případě pojištění nebo v případě notářských poplatků ten spotřebitel si může zvolit pojišťovnu nebo notáře, což znamená, že ten věřitel se dozví o těch nákladech, až již mu tu hypotéku nabídne. A to je třeba vyloučit z článku 12, který hovoří o výpočtu eh, tedy těch poplatků, ročních poplatků a je třeba tedy vzít toto do úvahy. Samozřejmě na druhé straně ten věřitel by měl mít tu možnost eh, tedy od, od, odmítnout nést náklady za tyto služby. Potom reklama. Já si myslím, že eh, komise zde jde příliš daleko příliš mnoho informací v rané fázi navrhuje, což znamená, že televizní či rozhlasová reklama by byla nemožná, protože v televizi a v rozhlase tyto reklamní spoty jsou velice krátké z důvodu jejich ceny. Radši bych méně informací v této fázi a to především bych eliminoval povinnost zahrnout informace o výši e, splátek, o celkové částce splatné spotřebitelem a varování, že spotřebitel může o majetek přijít v případě, že nebude splácet, že nebude splňovat podmínky úvěrové smlouvy. Jako pan Lechner, já si myslím, že každý spotřebitel přece to riziko zná, když si vezme hypotéku. Ale každopádně hodně. Eh, mm, mm, mm, eh, tyto informace jsou relevantní pro tu předsmluvní fázi. Nicméně eh, zde není možné delegovat nějaké pravomoce komise, aby specifikovala ten seznam, protože to je věc podstatná, o tom musí rozhodovat Rada a parlament a proto zcela podporuji zpravodaje v této věci. Pokud jde o předsmluvní informace, zde si myslím, že abychom zajistili rovné podmínky pro úvěrové instituce a zprostředkovatele, abychom i zajistili stejnou ochranu všem spotřebitelům v celé EU, tak by bylo užitečné Eh, mít maximální harmonizaci. Pokud jde o delegované akty, zde podporuji eh, přístup pana Rechnera, to znamená omezit eh, jejich rozsah pouze na obsah a SISu. A poslední bod se týká zhodnocení bonity. Já souhlasím, že v případě negativního hodnocení Eh, eh, odmítnout, eh, tedy to je proti smluvní svobody. Já si myslím, že musíme nalézt zlatou střední cestu a zde bych chtěl, chtěl diskutovat o tom s panem Lechnerem. V každém případě musí věřitel prokázat a dokázat, že si prověřil toho potenciálního klienta a to se většinou a, a bylo by tedy vhodné, aby on e, odhalil všechny informace a podklady, které ho vedly k tomu, že zamítl úvěr, aby e, zde mm, bylo e, abychom zabránili zneužívání toho systému obcházení záměru směrnice. Samozřejmě musí informovat o tom, že nahlížel třeba do databází různých a musí mít i uh, Eh, právo nějak zrevidovat manuálně to rozhodnutí, které bylo přijato automatické, ale musí tedy eh, zjevit eh, ten způsob, jak ty systémy hodnocení fungují, protože podle mě hm, to by mělo stačit. A to jsou některé body, které jsem chtěl zdůraznit. Samozřejmě jsou zde další body, které předložím v pozněvacích návrzích a jste eh, i eh, se těším na spolupráci eh, a diskuzi se zpravodajem a dalšími stínovými. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Bozoj. Uh... Děkuji, pane Pozoj, paní Rýle a potom pan Fox. Já budu stručná. Já chci také poděkovat zpravodaji. My už jsme spolupracovali na uh, směrnici pro uh, oprávek spotřebitele. Jeho přístup je správný. Uh, jsme hovořili tehdy o hypotečních úvěrech a řekli jsme, že nechceme, aby se tedy e, trh nějakým způsobem nepřímo otevíral touto kolejí, že především jde o soulad tedy s tou e, směrnicí ochrany spotřebitele. E, pan kolega tuto orientaci respektuje. A to je důležité jak pro spotřebitele, tak pro poskytovatele je důležité, aby měli tedy podobné právní nástroje, aby nedošlo k nějakým eh, nekoherentnostem, protože ti, kteří přijdou eh, tak často do, styk, eh, přijdou často do styku s úvěry, ty zase nemusí být tak dobře informováni. Co se týče harmonogramu, já si myslím, jestli to pan Lechner podpoří, že bychom měli tlačit na výbor Ekon, abychom dostali více času, protože Eh, už z mnoha stran vlastně zazněla nespokojenost eh, tedy s, tou návrhou, eh, s tím návrhem výboru ECON a já pokaždé musím vysvětlovat, že my za ten návrh nemůžeme, že máme vlastní návrh za výbor IMCO, takže ta diskuse ještě se bude muset vést a je potřeba tedy skutečně zatlačit na výbor Ekon eh, pro širší debatu. Nevím, proč eh, takový časový tlak, když téma je tak důležité. Je potřeba pracovat čistě, všichni víme, co to může znamenat ekonomicky, kdybychom dospěli k nějakým chybným závěrům. A poslední znám, eh, poznámka, aktiv přenesené pravomoci, máte pravdu. To už není úplně jedno, v, jakém, v jaké oblasti se nacházíme já si myslím, že komise si trošku eh, vlastně uzurpuje příliš mnoho eh, prostoru a měla by se připravovat lépe, aby, mě, aby potřebovala potom méně aktů přenesené pravomoci. Mr. Fox. Pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji panu Lechnerovi za práci na tomto stanovisku a za pragmatický přístup jak co se týče eh, poskytovatele úvěru, tak eh, spotřebitele. Jak už jsem řekl, já mám silné výhrady k návrhu komise, co se týče poskytování rad a konzultací a proto podporuji pozměňovací návrh zpravodaje 79, který eh, vyžaduje tedy prostě informovat spotřebitele, když ta rada se týká pouze jeho vlastního produktu spíše než že by se prosazovalo poskytování rad obecně celému trhu. A co se týče působnosti celé té směrnice, eh, tam by spadly vlastně eh, mnohé produkty, které by se daly regulovat lépe eh, vnitrostátně. A poskytovatel, poskytnulo by to eh, spotřebitelům mnohem více možností volby. Proto vítám pozměňovací návrh pana Lechnera, který by tam eh, vyloučil určité typy půjčování, jako třeba sociální půjčování. Vyloučil by je z působnosti této směrnice. A některé specifické typy hypotéky by také neměly spadnout pod tuto směrnici, jako ku příkladu eh, hypotéky na nemovitosti, které se nakupují jako investice, Eh, to znamená, eh, to znamená k pronájmu, komerční. Proto eh, si myslím, že by členské státy směrnici v těchto oblastech aplikovat neměly. Jako každý poslanec, který nějakým způsobem přispěl, sdílím obavy zpravodaje, co se týče aktů v přenesené pravomoci ohledně zásadních opatření. Doufám, že nám komise v této chvíli naslouchá. I když souhlasím s principem evropské ISISu, ESISu, eh, Evropského eh, listu standardních informací. Rád bych viděl možnost zavést buď ESIS, anebo ekvivalentní adekvátní eh, dokument, který by schválil vnitrostátní regulátor, který by poskytl stejné informace. Jakmile máme systém, který funguje, není nutné jej za obrovských nákladů destruovat a nahrazovat něčím jiným což by bylo právě toto. Vítám také pozměňovací eh, návrh zbavit eh, zbavit poskytovatele povinnosti vysvětlovat, proč někomu eh, ohodnotili, proč, proč někoho ohodnotili negativně ohledně bonity. A také mají právo neposkytnout úvěr, když je tedy hodnocení bonity negativní. Takové negativní hodnocení samozřejmě logicky vyústí v odmítnutí v odmítnutí úvěru a neumožnilo by to flexibilitu eh, poskytovatelům. Nakonec jde o komerční transakci, je tady právo eh, na smluvní svobodu a je potřeba oběma stranám umožnit svobodně se rozhodnout, jestli do smlouvy vstoupí nebo ne. Eh, jinak výzkum, který provedla komise a finanční úřady ve Spojeném království, praví, že více více informací spotřebiteli eh, neznamená, eh, neznamená nutně zlepšení situace spotřebitele. Povaha hypotekárních transakcí neznamená, že se hypotéky prodávají na základě eh, reklam. Myslím, že by bylo potřeba ty informace omezit na několik základních principů a myslím, že by zpravodaj měl zde zúžit to zaměření. A pan Lechner zavádí opatření, které by, které by předepisovalo včasné, eh, včasné, včasnou úhradu poplatků v případě, eh, v případě odstoupení od smlouvy. Já bych dal přednost zde návrhu komise. Je důležité, abychom neudělali nic, eh, abychom se postavili do cesty poskytování úvěrů, kdy jsou v této době pro evropskou ekonomiku tak eh, důležité. Pane předsedo, já děkuji panu Lechnerovi a ostatním sprav, stínovým eh, zpravodajům za spolupráci v této oblasti. Děkuji zpravodaj a všem stínovým. Eh, to byly velice užitečné poznámky. A nyní další paní Bajle, nebo ještě někdo se chce vyjádřit? Paní Bajle, prosím a potom i komise se vyjádří a poté dám slovo panu Lechtanovi, takže ne, nejprve paní Vajle. Já mám jenom několik otázek, nejsem odbornicí na tomto boli. Ovšem některé problémy mám tedy, a to problémy s těmi argumenty, které zde padly. Například, že re- reklama není vhodným nástrojem proto, abychom informovali zájemce o úvěr. To chápu. Ale ráda bych, abychom zajistili, možná to bylo v těch dřívějších směrnicích o spotřebitelském úvěru či dalších. Já bych ráda, abychom zajistili, aby spotřebitelé, příjemci úvěrců, úvěru, promiňte, byli tedy na jiném místě informovány řádně, seriózně. Tak, jak jsme to zavedli například u pojištění, u finančních objektů, tak to bylo v pořádku, mohlo by to být ještě lepší, ale funguje to. A vidím, je, je mi jasné, že není možné, aby takovéto informace, takováto osvěta byla poskytována pomocí televizní reklamy, ale že je třeba osvětu informace pokr- eh, po, poskytovat na jiném místě, to je jasná věc. A další věc. Veškeré ty špatné zkušenosti, které jsme učinili během posledních deseti let, například ve Španělsku, chci se zeptat. Vyvodili se z toho důsledky? Poučili jsme se z toho? Tím mám na mysli jak nás, tak komisi? Tak, aby se takováto situace již neopakovala, že tedy lidé se dostávají do velice prekérní situace. A pokud abychom tedy do nejvyšší možné míry takovéto situace dokázali zabránit. Zcela zabránit nedokážeme, protože samozřejmě lidé se rozhodují podle svobodné vůle, ale abychom učinili vše, co je v našich silách pomocí nové legislativy, opravdu vše, co je v našich silách. To je pro mě velice důležité. A dále chci pochválit pana Lechnera, protože si myslím, že by se tam velice dobře se postaralo to, aby práva parlamentu byla chráněna v tomto tématu. To je velice důležité a v této věci eh, vás ujišťuji, že máte naši podporu. Thank you very much. Děkuji. Dobře, tak eh, možná eh, vyzveme komisi, aby se stručně se vyjádřila k tomu, co jsme doposud slyšeli, protože tady byla celá řada věcí, jako řekla paní Weiler, třeba množství těch eh, delegovaných aktů a v některých předchozích návrzích jsme navrhli tyto tento způsob, takže bych rád, byste se vyjádřili, ale tak maximálně v pěti minutách, tak aby pan Lechner měl čas na schrnutí. Takže ještě jednou pan Pele. Uh, thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, přejdu do francouzštiny. Já tady mám pět a půl bodu. Za prvé děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům eh, za eh, informace a vysvětlení. Velice zajímavé to bylo a samozřejmě komise eh, vezme do úvahy poznámky poslanců. První bod. Komise bere na vědomí, že e, řada pozměňovacích návrhů ke zprávě pana Lechvera, Lechnera e, chce, aby náš návrh se dostal do souladu se směrnicí o spotřebitelských úvěrech. Připomínám, že návrh eh, upravující hypotéky v zásadě již se drží struktury směrnice o spotřebitelských úvěrech a především, co se týče reklamy, publicity, seznam povinných informací, které třeba poskytovat, eh, standardizovaný informační fish, adekvátní informace nezbytné pro dobré pochopení produktu a jeho srovnatelnost, pokud jde o povinnost banky vyhodnotit si solventnost klienta a samozřejmě tady v tom návrhu této směrnice je to silnější než ve směrnici o Eh, o spotřebitelských úvěrech, ale tato povinnost tedy figuruje i u spotřebitelských úvěrů. Kromě toho termíny a definice, které se používají ve eh, spotřebitelských úvěrech, jsou také převzaty i do tohoto návrhu. Zároveň Myslím si, že je třeba zdůraznit eh, důležitost těch zvláštností hypoték na bydlení což znamená diferencovaný přístup, odlišný přístup. Je třeba i vyvodit eh, ponaučení z finanční krize a dbát na to, především, aby udělení eh, úvěru bylo zdravé, na zdravém základu. A proto ustanovení týkající se vyhodnocení bonity musí být striktnější, než je to u směrnice o spotřebitelských úvěrech a odmítnutí úvěru, to je klíčový prvek této zodpovědnosti. Stejně tak ustanovení týkající se toho okamžiku, kdy je třeba poskytnout tu standardizovanou informační fiš, ten ESIS, tato ustanovení musí být přesnější, než je tomu u spotřebitelských úvěrů. Můj takový podbod je, že některé pozměňovací návrhy asi možná vznikly z důvodu e, překladu do německé verze, kde v anglické verzi se nedělá rozdíl mezi směrnicí e, pro spotřebitelské o spotřebitelských úvěrech, takže to je třeba si prověřit správníky lingvisty. Druhý bod teď e, se týká toho, že návrh zprávy hodně toho vylučuje Eh, z pole působnosti 25, 43 eh, a další návrhy, což není v návrhu komise, protože zde nemáme eh, důvody se domnívat, že by to bylo nutné. Zdu, zde zdůrazním, že 20 jsou pozměňovací návrhy, které přebírají ty výluky z spotřebitelských úvěrů. A můj třetí bod se týká článku o předsmluvních informacích. E, e, zde e, se, si myslíme, že je třeba precizovat tento rozdíl mezi obecnými informacemi a personalizovanými eh, informacemi. Článek 9.1 návrhu se týká obecných informací pro spotřebitele, které se poskytují v každém okamžiku o škále produktů, které eh, ten, ta instituce nebo prostředkovatel nabízí. A zde se i přebírají ty myšlenky z etického kodexu, což potvrdila komise v doporučení z 1. března 2001. A tudíž seznam informací, které třeba poskytovat, ten nemůže být v souladu s články o standardizovaných informacích mm, ve smyslu FISH SECI, to je ta e, směrnice o spotřebitelských úvěrech, e, článek 9.2, e, přebírá princip té standardizované FISH ESIS a ty informace z ESISu jsou v příloze dvě k návrhu. Tudíž zde není žádný seznam informací v normativní části. Směrnice, na rozdíl od toho, co máme v té směrnici o spotřebitelských úvěrech, vzhledem ke specifickým charakteristikám tohoto produktu. Můj bod čtyři. Eh, zde hm, ten trochu zneklidňuje pana Lechnera, eh, stínové některé zpravodaje a to se týká eh, úrovně harmonizace směrnice a je to eh, pozměňovací návrh 90, maximálně harmonizace. Je to ideál, možná, proč ne, ale nám se nezdá, že kompletní harmonizace je zde nutná či dokonce vhodná. Proč? Protože struktura eh, trhu s hypotečními úvěry se liší v různých členských státech, stejně jako i ten způsob financování, to řekli i někteří z vás. A evropský zásah může být efektivní a musí být ale dostatečně zacílený a e, je třeba vzít do úvahy tu různorodost v Evropě. Proto návrh směrnice e, musí nechat e, dostatečný manevrovací prostor členským státům, tam, kde je to opodstatněné a v tomto případě se to týká pravidel pro předčasné splacení, to je článek 18, velice citlivé téma, jak řekl pan Lechner, velice citlivé a my jsme zanalizovali pečlivě hm, veškerá ustanovení tohoto článku. Na druhé straně standardizované přesmluvní informace, tedy hm, ten formulář ESIS ze své povahy, to musí být maximálně zharmonizováno. Můj pátý a poslední bod v této fázi zde návrh eh, říká, že bychom měli zrušit celou řadu delegovaných aktů. Máme zde návrh 42 o eh, tedy minimálních znalostech, potom o reklamě, potom 61, eh, to jsou informace od zprostředkovatelů, makléřů, potom 66 o hypotézách výpočtu a tak dále, potom návrh 77 o databázi, potom 81 o pojištění a odpovědnosti těch makléřů, prodejců. A Komise zavádí všechny tyto delegované akty, ne, že by chtěla si uzurpovat legislativní pravomoce na úkor Rady a parlamentu. Ne, chceme, eh, abychom sledovali vývoj, vývoj na trhu, je to nový produkt na trhu, abychom i se uspůsobili vývoji mm, praktik eh, těch poskytovatelů úvěru třeba. Eh, mm, mm, týká se to tedy výpočtu těch úroků. V každém případě když tyto delegované akty by měly být vypuštěny částečně nebo úplně, tak eh, by bylo třeba eh, eh, ty technické věci řešit v samotném návrhu, například to pojištění odpovědnosti a podobně. Teď je otázka, jsme schopni o tomto rozhodnout již dnes? Není vhodnější eh, si dát určitý čas, abychom mohli všechno prostudovat a signalizovat v tomto návrhu tímto, že to je tak důležité téma. A já skončím s tímto pátým bodem, ještě ale mám šestý bod podle komise eh, eh, by neměl mít ten návrh negativní dopad na objem hypotečních úvěrů na trhu, protože si myslíme, že vše by mělo být proporční a ten návrh tak je. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji vám, pane Pele, za velice jasnou odpověď. Ta nám v diskusi hodně pomůže. Dávám slovo zpět panu Lechnerovi a uh, pro shrnutí a aby nám připomenul ten předběžný harmonogram. Myslím, že budeme muset jednat s výborem Ekon, aby nám poskytli více času. Máte slovo. Já... Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Nejdřív bych chtěl všem kolegům, ale také komisi poděkovat za jejich příspěvky, které jistě mě přimějí k tomu, abych se ještě podíval na určité části textu, znovu to zvážil. Ale celkově za to si myslím, že vidím, že můj návrh v podstatě, jak se vystihl tu náladu, kterou mají kolegové a jejich náladění v této věci. A zcela krátce kolega ze strany socialistů tady není, ale uh, já si myslím, že je velice dobré, že je současně ve výboru Ekon a má jaksi pohled na to a vidí, co právě řekla komise. Ano, mně je jasné, že zde máme spotřebitelský úvěr a hypoteční úvěr a že mezi nimi panují rozdíly. A tam, kde oba dva typy e, úvěrů jsou specifické, tak tam to můžeme naformulovat různě, ano. Ale co se týče bonity, informací a tak dále, tam si myslím, že není třeba mít rozdílné formulace, tam prostě nejsou žádné systémové rozdíly a to, co tam stojí, již je dostatečné, zejména právě z perspektivy ochrany spotřebitele, protože směrnice o spotřebitelském úvěru je prostě nezbytná v této věci a nutí členské státy nebo nutilo by to v takovémto případě eh, zavádět, eh, členské státy zavádět dva různé právní režimy, pokud bychom tam neměli podobné formulace. Já si myslím, že to by nebylo dobré. A nyní chci reagovat na to, co řekla paní Weiler. Ano, je to správné. Žádný člověk neočekává u reklamy, že ho bude informovat o takovýchto věcech protože reklama je krátká, ukáže se tam obrázek, se objeví v televizi, to lidé vědí a není třeba, aby tam bylo příliš mnoho informací. Ale jinak komise to právě prohlásila, článek 9, tam je to, že by měla být zajištěna informovanost. Já si myslím, že to je velice dobrá věc. A já to vítám, protože obdobně je to ve směrnici o spotřebitelském úvěru a není to žádný rozpor. Eh, prostě úvěrové instituty by eh, rovněž měly poskytovat standardizované informace v rámci hypotečního úvěru, aby se každý již předem mohl informovat o tom, jak by to vypadalo samozřejmě eh, žadatel o věr musí mít čas si vše rozmyslet a je nutné, aby se ověřovala bonita. To je velice důležitá věc. A to je něco, co vlastně jak si je důležité pro některé členské závody, protože někde dokází k tomu, že byly poskytovány úvěry bez ověření bonity. A co týče toho, co řekl pan Fox, článek 18. Pan Fox tady již není. Já jsem tam doplnil. Já si myslím, že tedy on nepochopil ten článek 18 správně. Komise to myslela jinak. A můj dodatek je opravdu důležitý, protože je důležité, aby tam bylo jasné, že to jsou očkodnění za škody na úrok, že to není eh, s, jaksi, sankce vypovědějící ze smlouvy, ne, týká se to nákladu. A chci říct, že dopoledne jsem se bavil s kolegem Šantřesem Prezedem, bylo to velice pří, jemný rozhovor, takže uvidíme, jak se to vyvine dál. Je třeba vidět, jak vypadají tedy názory veškerých zaúčastněných a jak bude dopadné hlasování a já doufám, že společně dospějeme k rozumnému výsledku. Good. Okay, well, thank you all very much indeed. Všem vám děkuji. A e, doufujeme, že pokročíme v práci na tomto důležitém tématu. Pan Lechner nás bude vést velice osvíceně a ještě nás bude informovat o dalším vývoji, jako je harmonogram a tak dále. Teď tedy postupme k našemu eh, poslednímu dokumentu a to je stanovisko, které vypracovává tento výbor pro výbor právní, co se týče eh, směrnice o eh, určitém typu využívání osiřelých prací. Máme tady pana zpravodaje Toana Mandrse, vítám ho. Máme paní Rojtovou, pana Pendergasta, stínové zpravodaje, paní Rýle, pan Fox odešel, snad se vrátí. A s radostí vítám eh, ředitele z komise, eh, ředitelku z komise, která odpovídá za eh, osiřelá díla. Velice jí vítám jako přítelkyni našeho výboru byla zde mnohokrát, těším se také na její reakci. Margaret, velice vás vítám na našem výboru dnes odpoledne. Takže Toan Manders, my máme eh, váš návrh zprávy, prosím, prezentujte jej výboru a potom dám slovo novým zpravodajům. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Já chci nejprve poblahopřát Barbaře a k narozeninám. to je vždycky hezké. A později samozřejmě se k vám přidám. Ne, ne, ne, to se netýká osiřelých děl, ale je přece vždycky hezké poblahopřát kolegům k narozeninám. Já bych rád se několika slovy věnoval tomuto návrhu směrnice o určitých typech využívání osiřelých děl. Co je důležité? Jedná se o díla, kde držitelé práv eh, nejsou k nalezení, nejsou identifikovatelní a aby se díla mohla zpřístupnit veřejnosti, je potřeba určité zásady autorských práv a potřebujeme povolení držitele práv, jenže toho neznáme, takže ta situace je obtížná. Směrnice o autorském právu eh, pamatuje na určité výjimky, která eh, podle nichž můžeme postupovat, ale třeba neumožňuje digitalizaci těch děl a jejich volné vyvěšení na internet, a to ani ne pro nekomerční eh, účely. Myslím, že cílem tohoto návrhu je poskytnout knihovnám a muzeím právní jistotu v tomto směru. Já jsem tam doplnil některé věci a tuto myšlenku podporuji. Vzhledem k tomu, že vlastně v té směrnici pro autorské právo je tedy určitá mezera, Eh, dochází eh, ke zkreslování situace na vnitřním trhu a tímto eh, návrhem komise chce umožnit školám, knihovnám, archívům, vzdělávacím institucím poskytovat služby na vnitřním trhu, to znamená online, tedy poskytovat ta osiřelá díla. Komise zvolila tedy eh, cestu vzájemné uznávání těch vnitrostátních řešení. Některé státy už mají vnitrostátní řešení, myslím, že tři nebo čtyři členské státy pracují na uznávání osiřelých děl. Myslím, že bychom tady měli zavést evropský přístup. A mně se líbí ta koncepce vzájemného uznávání, ta by se dobře prosazovala. Komise také významně odkazuje na argument eh, Google Books ve Spojených státech. A myslím, že bychom měli uchopit příležitost, jak eh, tedy toto eh, uspokojivě upravit pro budoucí uživatele, včetně držitelů práv. Jak jsem řekl, já návrh vítám i když jsem eh, navrhl 15 pozměňovací návrh. Já jako právník si samozřejmě vždycky myslím, že každý návrh je možné zlepšit a doufám, že mě všichni podpoříte v tomto směru. Dovolte, abych upozornil na eh, specifickou úlohu autorského práva, protože to je podkladem nebo nezbytným eh, základem pro tu tvůrčí sféru i když někteří kolegové s tím možná nebudou souhlasit. Ale je důležité mít nějaké prostředky k ochraně evropského kulturního dědictví a to také pravím eh, v pozměňovacím návrhu číslo 1. Když eh, držitel práva řekne, že mu patří osiřelé eh, dílo, tak musí členský stát zjistit, kde došlo ke zveřejnění takového díla a já jsem tady doplnil několik tedy doplňků. Ku příkladu, že toto vyhledávání je potřeba provádět v dobré víře a v rozumné míře, že je potřeba informovat veřejnost a potom si kladu otázku, co se stane, když je dílo zveřejněno ve více než jednom členském státě zároveň, což je možné. Je třeba najít řešení i této situace. A pak držitelé práv, návrhy 12 a 14. Když budou chtít požádat o svá práva a ukončit e, stav osiřelosti, tak by měli k tomu získat příležitost. A to nejen v tom členském státě, kde poprvé došlo ke zveřejnění tohoto díla, ale v každém členském státě. A měli by také být odpovídajícím způsobem odměněni, když dojde ke zveřejnění toho díla. Databáze, kterou v Evropě potřebujeme. Ta databáze musí být interoperabilní, aby bylo potom snadné provádět vyhledání držitele práv, i když je třeba v zahraničí. Takže interoperabilita je imperativem a uvádím také, že ta směrnice by se měla týkat stávajících, ale i budoucích děl. Legislativu vždy připravujeme pro futuro. Tak, aby bylo možné, aby členské státy eh, vlastně řídily práva, co se týče tedy extenzivních eh, licencí. A návrh už jsem rozeslal a rád vyslechnu názory kolegů. Uvidíme, jestli se nám podaří vypracovat pěkné stanovisko pro výbor Jury. Dobře, děkuji. Vyslechněme tedy názory kolegů. Začneme paní Rojtovou. Eh, děkuji. Eh, já chci říct, že nesmírně podporuji a jsem velmi ráda, že komise tady tento návrh připravila a že bych si velmi přála, aby ta legislativa probíhala hladce, rychle, protože eh, tak jde o to, aby naše eh, digitální knihovna Europeana byla skutečně konkurenceschopná, protože je pozadu v porovnání s projektem Google Books. Asi možná jenom doplním tady hlavního zpravodaje, že jde zhruba o 3 miliony osiřelých děl, 200 tisíc osiřelých filmů, ale že jsou také osiřelá i e, fotografie a tak dále. E, konkrétně, co mi schází v tom návrhu, je, jak bude celý ten systém financován a zejména některé tyho evropské prvky. E, chtěla bych ke konci potom se vrátit k poslednímu návrhu, pozměňovacímu návrhu zpravodaje v tom článku 3 kde není mi jasné, respektive článek 7.5a, kde mluví o odpovědnosti za odměnu, že má členský stát a tak dále, a přitom vlastně to vyhledávání nedělá stát, ale jednotliví knihovníci různých knihoven. Takže to je, to je, to je docela velký problém, který budeme muset dořešit. Eh, také je potřeba eh, dořešit a eh, jazykovou přístupnost, včetně diakritiky, Eh, včetně i eh, problémů s odlišnými tituly děl v různých překladech a také interoperabilitu jednotlivých národních databází, eh, a to nejen výsledků důsledného vyhledávání a užití osiřelých děl, ale vůbec těch národních registrů, ve kterých mohou přeshraničně začít zjišťovat statut díla a jeho nositelů práv. Eh, velmi bych si přála osobně, aby podobné databáze byly pokud možno centralizované na evropské úrovni eh, nebo propojeny a jednoduše prohledatelné protože eh, by bylo hloupé, abychom v budoucnu, jak to dneska činíme s obchodními rejstříky, a to je opravdu závažné, abychom zajišťovali propojení 27 systémů, když v tomto případě můžeme rovnou od začátku budovat jednotný systém. Pokud se týká návrhu Evropské komise, tak jsem pro rozšíření toho článku 1 na příkladný výčet privilegovaných institucí, eh, takže ty digitalizace by mohly provádět i neziskové organizace, církve, nadace a podobně. Eh, také se domnívám, že bychom měli zaujmout horizontální přístup ke všem dílům bez rozdílu a nikoliv návrh fragmentovat. Eh, proto je tedy ke zvážení eventuálně ho rozšířit i na zvukové záznamy jednotlivé fotografie, grafická díla, ale jsem si vědoma, že to je eh, asi složitý problém a nerada bych, aby kvůli tomu se zbrzdila vlastně eh, přijetí této legislativy. Ehm, také je potřeba vyřešit problém eh, bývalých států a dalších změn hranic Evropě tohoto století nebo toho minulého století, aby vyhledávání neprobíhalo zbytečně v řadě států. Tady mám rozpor s návrhem zpravodaje. E, Eh, problémem jsou také díla, která vznikla na evropském území a eh, zde byla i určena k prodeji, ale přitom to samotné <coughs> vydání se uskutečnilo ve třetích mimoevropských zemích kvůli nižším nákladu. Eh, například v Británii se jedná o 30 knih, které byly vytištěny zejména v Indii. pokud jde o článek 6, tak se nedomnívám, že je vhodné omezovat právo na rozmnožování taxativním výčtem užití, Eh, buď bych ponechala po vzoru směrnice o informační společnosti právo na rozmnožování obecně, či bych uvedla jednotlivá užití podle, eh, pouze demonstrativním výčtem. Eh, rozhodně si myslím, že je potřeba upřesnit otázku vybírání odměny za užití osiřelých děl knihovnami, už jsem o tom mluvila na začátku. U článku 6 a 7 si myslím, že by bylo dobré vyjasnit jejich právní formu, zdali se jedná o skutečné výjimky a omezení autorských práv, jak ostatně bylo i debatováno na radě. Eh, neměli bychom eh, ani zůstat mimo debatu, která se v této věci vede na mezinárodní úrovni. Eh, je dobré podívat se i na návrh mezinárodní smlouvy stanovující omezení autorských práv ve prospěch, práv ve prospěch knihoven a archívů který připravila Mezinárodní federace knihovních asociací a institucí IFLA. Eh, jak jsem ji říkala, mám určitý problém s, mm, s návrhem, eh, pozměňující návrhem zejména článku 3 od zpravodaje, potom ještě a Eh, zejména bych prosila skutečně vysvětlit, co se přesně skrývá pod tím návrhem zpravodaje 7 lomeno 5a, kdy přidává, že konečná odpovědnost za odměnu má členský stát, ve kterém probíhalo důsledné vyhledávání eh, tak eh, myslím si, že je tady hodně pro diskuzi ještě, kterou budeme vést mezi stínovým zpravodem. Já se na to těším a znovu chci říct, že jsem vděčná za to, že komise tento návrh předložila. Děkuji. Uh, thank you very much indeed for those, um, important... Děkuji za tento významný příspěvek. Určitě pan Menders to vezme do úvahy, paní Pendegard jako další. Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, poděkovat eh, za prezentaci panu zpravodaji my eh, musíme eh, zvážit používání termínu držitel práv na místo termína autor, aby to bylo právně čisté a pokud jde o to prohledávání, takže bychom se neměli omezit na zdroje členských států, které jsou na, v té příloze, což hm, to vypadá, že vyplývá se z ní článku 3, také musíme vzít do úvahy stávající ustanovení o kolektivní správě autorských práv, aby tato směrnice splnila svůj účel, ale nezasahovala do těchto práv. A potom eh, ten osiřelý status mm, obsahu by měl být eh, nezměněn, pokud eh, tedy nejsou lokalizováni ti autoři držitele práv pan předseda, pan Fox, myslím, jako další v řadě nebo pan Engstrom, nebo pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stejně stručně jako předřečnice. Já chci poděkovat zpravodaji a e, já zcela jeho stanovisko podporuji, protože autorské právo je zásadní e, pro mm, e, investice v kreativním průmyslu, takže je to i motivace pro to produkovat díla za odměnu, spravedlivou odměnu, protože jinak by mohlo dojít ke snížení kreativní činnosti. Inovace je důležitá pro budoucí růst evropské ekonomiky. A my ale musíme vzít do úvahy digitální realitu a nastolit správnou rovnováhu pro přístup pro uživatele a odměňování autorů děl pravidla ve Spojených státech eh, eh, vedla k tomu, že eh, došlo tedy k obvinění Google z titulu zneužívání práv, takže my zde v Evropě k tomu přistupujeme jinak. Já vítám i návrh komise, že chce přijmout další opatření, pokud to bude nutné, a která půjdou za rámec návrhu, například využívání osiřených děl pro komerční účely za určitých okolností a pouze po tom, že došlo k řádnému eh, vyhledání eh, držitelů práv a potom kolektivní licence Eh, mm, ve smyslu tedy kolektivní zprávy eh, autorských práv. Eh, také musíme ještě zanalizovat ustanovení o odměňování za použití těchto mm, děl, když byl nalezen držitel práv a potom odpovědnost za platbu toho členského státu, když provedl mm, to pátrání, to šetření, ale bylo by užitečnější, kdyby to bylo pro stát, kde došlo k užití toho díla, potom se hovoří o smluvním ujednávání s jiným orgánem, který e, bude mít možnost použít e, to dílo pro omezenou dobu, takže to bys také měl ještě rozpracovat a děkuji a já se těším, že budu spolupracovat s panem zpravodajem navrhovatelem. Děkuji, pane Fox, říká pan předseda a nevím, zdali pan Engstrom je stínovým za zelené, chcete slovo? Tak prosím. Ne, ano, teď, ano, teď jste stínovým. Bohužel. Já nevím, kdy to uh, eh, rozeslal pan Menders, asi uh, já jsem to nestudoval, ale návrh komise, abych to řekl upřímně, podle nás to se moc netýká výboru pro vnitřní trh, podle mého soudu, protože to je přece velice explicitně jasné. To je pouze pro nekomerční účely, pro knihovny, muzea a e, veřejnoprávní, tedy e, stanice a podobně. A e, tak já jsem myslel, že dostaneme na stůl návrh, který umožňuje i komerční využití Například, eh, když někdo dělá dokumentární film, tak chce využít historické obrázky nebo různé záznamy a podobné věci. Takže to je komerční činnost, eh, ale která z kulturního eh, hlediska má velkou hodnotu a i ekonomicky může být hodnotná, kdyby by, mm, jako nebo třeba filmaři a další tvůrci by měli mít možnost využívat to eh, bohaté kulturní dědictví v Evropě, ale to si myslím, že je úplně mimo rámec tuto směrnici. To je škoda podle mě, ale to je vše, co k tomu mohu říci. Potom k tomu, co řekl pan navrhovatel eh, k té databázi. Ano, já s tím souhlasím. Zde, nebo my musíme mít databáze samozřejmě, které umožňují prohledávání a podobně. Ty musí být podobné všude, to je správné i eh, to řekla paní Rojtová. A potom paní Rojtová říkala, že se tam nic neříká o financování, to je pravda eh, když jde o veřejná muzea a knihovny, tak to jsou eh, vynikající instituce, ale nemají moc peněz. Tak v praxi pokud někdo si myslí, že Europeana by měla dostat nový obsah, tak eh, jak tedy, když se komerční užití nepo, nepovoluje u těchto osvěřelých děl, no tak knihovny nemají spoustu peněz, které jim tak někde leží a neví, co s nimi. A potom pan Fox komerční využití, dobře, to jsem také komentoval. A když někdo uzavře dohodu, smlouvu a potom najednou se objeví ten držitel práv, no tak to se musí taky nějak řešit, protože jinak eh, muzea, i když eh, něco digitalizují a tak asi eh, to nějak využijí přece a e, najednou e, e, tedy se objeví ten držitel práv a oni zjistí, že to bylo bez právního základu. To je dost problematické. Dobře, já se omlouvám, že jsem to nepřečetl, ten návrh, a těším se, že si ho přečtu, ale myslím si, že se to moc netýká vnitřního trhu, protože stejně se tam zakazuje komerční využití. Um, Předseda, ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Ne, dobře, děkuji. Děkuji zpravodaj a stínovým zpravodajům za užitečné poznámky a s velkým potěšením dám slovo komisi, aby se stručně vyjádřila zástupkyně a potom zpravodaj schrne, abychom dodrželi harmonogram. Takže nejprve paní zástupkyně komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také poslancům vašeho výboru. Komise je velice potěšena debatou, která zde proběhla, tak jak jsme byli potěšeni debatou, která proběhla včera v kulturním výboru. A máme také radost eh, z návrhu zprávy výboru Jury. Vážíme si toho, že jste obecně podpořili náš návrh a že Evropský parlament sdílí naši analýzu, že je třeba se zabývat tímto tématem rychle, abychom překonali ty nedostatky a abychom ty poklady, které máme v evropských archívech, v evropských knihovnách, zpřístupnili výzkumníkům, studentům a veřejnosti. Jak řekl pan Manders, Každý návrh komise lze vždycky o něco vylepšit a zazněla skutečně řada zajímavých návrhů na zlepšení, které zde dnes zazněly ze strany zpravodaje a stínových zpravodajů. Já se nebudu vyjadřovat ke všem z nich, my je budeme muset nejprve zhodnotit. Chci se vyjádřit pouze k několika otázkám, které zde zazněly. Za prvé, paní Rojtová a i ostatní se zmínili e, k působnosti aplikace, která e, se týká pouze tištěných e, prací a pouze prací v archívech a filmových archívech. My, jsme, my si plně uvědomujeme, paní Rojtová, že by bylo velice zajímavé nalézt řešení i pro jednotlivé fotografie, které nejsou třeba v žádných publikacích nebo v žádném audiovizuálním obsahu, jenže by to ten návrh eh, obrovsky zkomplikovalo a skutečně by to významně zpomalilo ten legislativní proces, nebo by, to, by jej to mohlo dokonce znemožnit. Takže si myslíme, že by bylo mnohem rozumnější nežádat o eh, takové obrovské rozšíření té působnosti. Další otázka eh, působnosti je otázka komerčního využití. My si samozřejmě uvědomujeme, že by tady byl zájem o to umožnit komerční využití nebo alespoň určité typy komerčního využití, jenže to ten návrh by musel být úplně jiný. Náš návrh je naprosto eh, jasný. Eh, knihovny by prostě musely provést pečlivé prohledání a potom to prác, to dílo budou moci začít používat bez toho, aby si museli dělat nějaké finanční rezervy pro případ, kdyby se objevil oprávněný majitel práv. To bychom nemohli v případě komerčního využití naprosto takto umožnit. Ale co my bychom umožnili v té směrnice, aby členské státy si pro své vnitrostátní kontexty povolili to komerční využití a také je třeba si uvědomit, že ta směrnice i e, umožňuje partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi knihovnami a e, e, veřejnými operátory. Pane Engstréme a paní Rojtová, je to naprostá pravda. Knihovny nemají peníze a teď v dobách finanční krize jich mají ještě méně než v minulosti. Ale proto bychom jim právě umožnili využívat tato osařilá díla poté, co, bez poplatků, poté, co provedou počlivé vyhledání a také mohou vstoupit v partnerství s komerčními operátory a to by jim mohlo eh, pomoci v procesu masové digitalizace. A eh, takový komerční operátoři, jako třeba Google, by o to mohli projevit zájem, protože by jim to umožnilo si vytvořit linky vlastně ke všem těmto dílům, ale neměli by vstoupit v konkurenci s našimi veřejnými knihovnami a zveřejňovat zdarma všechna tato díla. A ještě jedna věc, která je důležitá, které se musíme věnovat, a to je otázka databází. To Eh, zde také několikrát zaznělo. My se skutečně domníváme, že ten peč, to pečlivé prohledání musí být co nejjednodušší, ale také právně co nejzabezpečenější. Eh, kdybychom měli nějakou síť všech databází, všechny by byly interoperabilní, všechny by byly propojené a také potom tam vyřešit ten problém překladu to je pravda, že ten název se může vlastně prostě v jednom jazyce psát a jmenovat úplně jinak a název díla prostě může vyznít úplně jinak v překladu. A komise se nad tímto problémem bude muset ještě zamyslet a třeba provést studii proveditelnosti jakým způsobem tuto otázku vyřešit. A konečně poslední problém. Je zcela jasné, že když se nějakým způsobem znovu objeví držitel práva, tak mu musíme umožnit se rozhodnout, jestli bude chtít i nadále knihovnám umožnit využívání toho díla, anebo jestli z nějakého důvodu jim to bude chtít zakázat. My si myslíme, že takových případů moc nebude, ale je třeba předem nastavit eh, postup, když se to stane, a už to v tom návrhu je. Jistě to lze ještě technicky nějakým způsobem vylepšit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Feiningerová, za eh, vaše obsáhlé vysvětlení i za váš konstruktivní přístup k našim stanoviskům z těch máme radost. Kolega Manders budete chtít schrnout a také nás seznámit s harmonogramem. Já se omlouvám, pan Abanský za polské předsednictví, které, který já eh, se velice omlouvám za to, že jsem eh, si vás všiml a že jsem vás eh, nepřivítal, zvlášť když vy jste byl takovým naším průvodcem velice dobrým za polské předsednictví. Chcete říct také několik slov závěrem? Thank you very much, Mr. Chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za laskavá slova na uvítanou. Jenom pár poznámek za radu. Souhlasíme s tím, že je naléhavým problémem toto, musíme vyřešit osiřelá díla. Zde jsme slyšeli dnes celou řadu problémů, které i vzesla pracovní skupina na radě, takže v podstatě souhlasíme s vašimi obavami a nyní pracujeme na kompromisním návrhu předsednictví. Doufáme, že bude řešit některé z vašich připomínek a souhlasíme se zpravodajem, s panem Spandersem, že mm, účinná ochrana autorských práv je zásadní pro kreativní průmysl. Takže mm, musíme zde vystupovat velice obezřetně e, při vytváření e, takovéhoto mechanismu, aby e, Eh, který umožňuje tedy využívání děl a zde tato směrnice stanovuje určité pojistky v této věci, ale určitě ještě se tím budeme dále zabývat a určitě vám a budeme se těšit na stanovisko vašeho výboru. Děkuji. Pan předseda, děkuji, dobře. A teď eh, navrhovatel. Eh, takže Eh, takže tedy eh, teď eh, je stručně vás to oddělilo od oslavy narozenin, paní Weiler, takže jenom jednu věc k paní Rojtové, ta otázka 1.5a. Eh, odpovědnost, ten odstavec odpovědnost. Já myslím, že to musíme přeformulovat. Tady šlo o to, že odpovědnost členského státu eh, je, že tedy ta, se týká to používání, užívání díla po té, co je znám ten e, autor nebo majitel práv a je to tedy na členském státu, aby provedl tu, e, to řádné prohledání, vyhledání, ale samozřejmě platit za to potom za to užívání bude ten uživatel. A pokud jde o zbytek, e, tak máte, pane předsedo, harmonogram? Já mám ta harmonogram svůj. tak doufám, že eh, kolegové eh, předloží konstruktivní pozměňovací návrhy a poté, co jsem si vyslechl tady eh, vaše připomínky, tak určitě tomu tak bude. Za pár týdnů se to vyřeší. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, děkuji panu Mendelsovi, jenom potvrdím, že lhůta je 26. 26. ve 3 hodiny budeme hlasovat 21. Eh, listopadu a eh, to je předtím, než bude hlasovat právní výbor. A, eh, takže já jsem si jist, že určitě všichni se svými pozměňovací návrhy do té doby to vyřeší a zde teď já musím přijmout takové Eh, rozhodnutí a to, že vám rozdáme to rozhodnutí o e-komití, vám rozešleme v písemné podobě, tak abychom to teď takto vyřídili, protože určitě máte eh, lepší eh, ještě aktivity. Já jsem slíbil paní oslavenkyni, že to urychlíme a tudíž uzavřu dnešní schůzi a připomínám, že se sejdeme zítra v 9 hodin a mm, kdy budeme jednat o e, stanovisku pana Bělana. Týká se to harmonizace na vnitřním trhu, takže mm, potom mm, o tom budeme jednat a poté nás čeká hlasování o důležitých zprávách od 10 do 11. Nezapomeňte hlasovací e, kartičky, takže já mm, e, Eh, paní Veler nás pozvala, abychom se s ní sešli. Já vím, že ona se na to strašně těší, takže eh, prosím, aby se všichni přidali a eh, jsme velice rádi. A nyní tedy skončím se schůzí a vyjdeme ven, protože tam nás čekají nápoje, je to tak? Určitě. Drinky nás tam čekají venku. Dobře, tak tím uzavírám schůzi.